Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Pustíme se do práce. Začneme schůzi výboru SEDE. E. Vítám všechny poslance, asistenty i hosty, kteří byli pozváni. Chtěla bych připomenout, že naše schůze je přenášena v webstreamovém systému co se týká jazykového profilu, tak jsme preferovali jazyky členů tohoto výboru, tohoto podvýboru. Pořad jednání dnešní schůze vám byl poskytnut předem a předpokládám, že nemáte-li žádné konkrétní poznámky, tak si to vykládám tak, jako že pořad jednání je tímto schválen. Prosím, abyste také schválili protokoly ze dvou předchozích schůzí z 28. května a z té dvoudenní schůze 16. a 17. června. Lhůta pro předkládání poznámek či výhrad je do konce této schůze. Tedy do dnešního odpoledne. A nyní mi dovolte, abych se pustila do prvního vlastního bodu pořadu jednání, což je výměna názorů se zástupcem generálního tajemníka velvyslancem Mačejem Popovským, kterého tady vítám. Je to častý host našich schůzí. Vzdor tomu, jak často chodí, je stále vždy znovu vítán. A tématem jsou perspektivy CSDP, společné bezpečnostní a zahraniční, bezpečnostní obrané politiky po posledním summitu Pan Popovský posoudí, zhodnotí závěry samitu a bude nás informovat o dalších eh, procedurách a postupu. Pane velvyslanče, máte prosím slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno. Všem jsem rád, že jsem opět mezi vámi. Předpokládalo se, že bude rada, která bude věnována bezpečnosti a obraně, ale z mnoha důvodů k tomu nedošlo. Ale za tomu červnová rada obnovila svůj závazek více se soustředit na oblast obrany a bezpečnosti s ohledem na to, jak se zhoršuje bezpečnostní okolí kolem Evropy. Když se podíváme na výsledky, na závěry, tak eh, vidíme dvě, dva hlavní směry. Za prvé závazek nebo požadavek na vysokou zástupkyni pro zahraniční politiku, aby byla vyvinuta společná strategie do června 2016. Federica Mogherini předložila první část takovéto strategie posouzení, posouzení prostředí, bezpečnostního prostředí. A teď bude následovat část dvě, což bude cel široký proces konzultací s členskými státy, s institucemi, samozřejmě včetně Evropského parlamentu. Bude se konzultovat i s akademiky, se think tanky, to bude bez pochyby trvat několik měsíců a pak vznikne onen nový rámec, tak jak to žádala rada, vznikne do června příštího roku. Druhý důležitý výsledek je závazek posílení společné obrané politiky, co se týká vý, eh, výdajů na obranu, posílení obraného průmyslu v Evropě. Jak už jsem řekl, tak původní myšlenka byla, aby většina času zasedání rady se věnovala obraně a bezpečnosti, ale jak se stalo, tak to bylo překonáno velkými krizemi dnešních dnů migrační krize, situace v Řecku. To znamená, že nakonec obraně, na obranu zbylo málo času, ale diskuse se k tomuto tému konala. Zaprvé byl tam pozván generální tajemník NATO, aby diskutoval se šéfy, to bylo 26. června v pátek. A potom také šéfové se soustředili na několik málo specifických věcí v návrzích závěrů. Tam došlo k výměně názorů. Možná to nebylo až tak eh, živé jako v prosinci 2013, ale k té diskusi došlo. Závěry mohou být stručné, ale je to obecný trend, že závěry Evropské rady bývají skutečně pregnantní a stručné. Stále je tady ale obsaženo to klíčové poselství, jak postupovat dál v oblasti obrany a bezpečnosti. Došlo tam k rekonfirmaci závěrů, k eh, ke kterým došli ministři obrany v květnu. Diskutovalo se o těch podrobnostech již dříve. A je tady celá řada strategických cílů pro Evropskou unii. Už jsem to zmínil. Jeden z nich je globální strategie. Je tady snaha investovat více do obrany došlo k poznání, že Evropa musí investovat více a lépe společně. Neměly by se duplikovat cíle NATO, eh, to činí členské státy, které jsou zároveň členy aliance, ale jde o to, jak, jak eh, zvládat, jak manažovat efektivněji výdaje na obranu došlo k důležitému rozhodnutí, které je obsaženo v těch závěrech, aby byly mobilizovány fondy, aby došlo k posílení evropského obraného průmyslu. Je tam tedy speciální odkaz na financování Evropskou unii a to souvisí eh, s odstartováním tzv. přípravné akce. Komise rozhodla, že bude zahájen takový základní program, výzkumný program v oblasti obrany a bezpečnosti. Celá řada osobností, které jsou konzultanty pro komisi, rady a pro vlády. Jsou tam i zástupci členských států a obraného průmyslu a Evropské obrané agentury. Takže pokud všechno půjde dobře, tak tato přípravná akce se rozběhne někdy v roce 2017 a mohla by se potom změnit v eh, řádnou rozpočtovou položku v oblasti obrany v příštím rozpočtovém rámci. Je to tedy skutečně významná věc, které se dosáhlo a budou o tom znova v listopadu jednat ministři obrany. Stejně tak se hovořilo o posílení role malých a středních podniků a o bezpečnosti dodávek v oblasti obr- sektoru obrany. Šéfové zároveň definovali hlavní hrozby, které plynou z takzvaných hybridních válek a hybridní taktiky a naléhavě vyzvali instituce, aby přišly s návrhem, jak čelit takovýmto hybridním hrozbám. To je úkol pro vysokou představitelku, pro komisi a EDA, aby společně vypracovali společný rámec pro hybridní rizika pro příští dobu. Jde o to, abychom zaprvé vnímali situaci, abychom věděli, kde ty hrozby jsou v Evropě či našem okolí a abychom zvýšili odolnost Evropské unie vůči těmto hybridním hrozbám. To znamená spoustu věcí. To je třeba otázka, jak bránit eh, důležitou infrastrukturu, jak čelit agresivní propagandě. Jde o to, aby ten rámec byl vypracován spolu s Evropskou komisí, která už je činná v mnoha těchto oblastech. Stejně tak Evropská obraná agentura bude účastna těchto aktivit. To je věc společného zájmu spolu s NATO a měli jsme velice zajímavou a důležitou výměnou názorů s kolegy z NATO. Jsou tady konkrétní oblasti potenciální interakce, co se týká třeba kybernetických hrozeb, občanské připravenosti, výchovy, vzdělávání a tak dále. Rada opět zdůraznila, potvrdila roli partnerství. To je jeden z pilířů společné obrané politiky. Partnerství znamená partnerství s organizacemi, jako je NATO, Spojené národy, Africká unie a země, s nimiž nás mnohé spojuje. Je tady další důležitá iniciativa kterou šéfové zdůraznili, potrhli. Je to iniciativa, k níž jsme se také vztahovali, je to vzdělání a výbava Train and Equip. Hovoříme o vytváření kapacit v oblasti bezpečnosti a rozvoje. To je práce, která se opírá o, komunikat, o sdělení Evropské komise a vysoké představitelky. Hlavním cílem je umožnit partnerům, aby převzali odpovědnost za vlastní bezpečnost. To se opírá o naší zkušenost třeba z Mali, Somálska, ze spolupráce s Africkou unii, ale jak už jsem řekl, není to věc, která by se, a není to iniciativa, která by platila výhradně pro Afriku. My se snažíme pomoci partnerům všude po celém světě. Tedy snažíme se sledovat ty už běžící projekty v různých zemích, co dělají členské státy, co děláme my na svých misích a operacích. Snažíme se poučit z pilotních případů, hlavně v Mali a v Somálsku. A potom uvidíme, zda bude potřeba, aby byly nějaké konkrétní finanční instrumenty, konkrétní zdroje pro financování, které by pomohly utvářet bezpečnostní kapacity v těchto zemích. Už jsme začali interně diskutovat s kolegy z komise a budeme mít příležitost, až se bude hovořit o, o tom víceletém finančním rámci a jeho střednědobé revizi. Možná to bude příští rok, koncem příštího roku. To je věc, kterou ještě musí komise rozhodnout. A nakonec Myslím, že je tady onen politický moment, jak pokračovat práci na společné bezpečnostní a obrané politice. Zmínil jsem tady pár nových trendů, jako je ta přípravná akce nebo to train and equip, ale stále musíme pracovat na tom, k čemu jsme se zavázali v roce 2013. Je důležité, aby rada nadále byla účastna těch aktivitů. Nemáme tady žádné pevné randevu, žádné pevné datum, ale e, předseda rady chtěl mít jistou míru flexibility a chtěl umožnit hlavám států a vlád, aby se vrátili k diskuse o bezpečnosti a obraně, kdykoliv si to budou přát, kdykoliv si budou přát učinit e, určitou inventuru stavu. Tedy v červnu 2016 se o tom bude diskutovat a doufáme, že dojde k podpoře té nové globální strategii v oblasti bezpečnostní obranné obrané politiky. Děkuji vám. Děkuji bardzo, paní ambasad. Děkuji vám, eh, pane Veslanče, eh, za ten, tuto rozsáhlou prezentaci. A eh, za chvíli opět obdržíte slovo, abyste mohl odpovědět na otázky členů podvýboru a účastníků našeho zasedání z řad evropských poslanců. A teď se pustíme mm, do debaty. Nejdříve dáme slovo koordinátorům, paní Lösing a paní Valeo. Děkuji. Budu mluvit německy. Já navážu svými otázkami na to, a co jste zde velice užitečně přednesl. Hovořil jste o tom, že paní Mogherini byla pověřena, aby vytvořila globální evropskou strategii nebo strategii EU pro zahraniční bezpečnostní politiku. Já bych ráda věděla, kam ten dokument teď zařadit Jedná se o nové pojetí Evropské bezpečnostní strategie. Už tady byly pokusy dříve vytvořit eh, evropskou bezpečnostní strategii, které, jak víme, eh, se nepovedly. Já bych se vás rada zeptala, jak to vidíte. Proč si myslíte, že ten nový pokus má jiné šance? nebo jak se ten nový pokus liší od těch dosavadních. Potom jste také hovořil o tom, že šlo společnou a systematickou evropskou spolupráci, která bude financována nebo podporována z evropských prostředků aby, to bylo, eh, aby se podpořily ty klíčové schopnosti, eh, o jakých konkrétně hovoříte a z jakých rozpočtových prostředků a z jakých rozpočtových okruhů mm, mm, mají být financovány. Konkrétně v těch závěrech, eh, cituji, je uvedeno, že přiměřené financování přípravných opatření pro výzkum v rámci SFD. O jaké částce tady hovoříme přesně? Ta přípravná opatření by měla být eh, zahrnuta do samostatné rozpočtové položky eh, obraný výzkum. V jakém objemu si myslíte, že by to mělo nebo mohlo být nakonec? Děkuji. Paní Valera, naše dobře známá kolegyně a Dříve paní Borol Sebaja a mimochodem blahopřeji, eh, paní Borol, máte slovo. Tak så mycket och jag pratar svenska så det... Děkuji, budu hovořit švédsky. Takže si můžete nasadit sluchátka. Ráda bych se vrátila k mm, zasedání v prosinci 2013, o kterém jste také hovořil, protože v těch nových závěrech se odkazuje na toto zasedání z roku 2013 a já si pamatuju, že když jsem si přečetla tehdy ty závěry, tak asi třetina se zmiňovala o potřebě posílit evropský obraný průmysl. Také se tam odkazovalo na to, že důvodem pro to je, že to vytváří pracovní příležitosti. Pokud já vím, tak evropský obraný průmysl měl pomoci obraně našich zemí a ne vytvářet tam nové pracovní příležitosti. Takže ten problém, který teď máme, je, že evropský obranný průmysl je velice roztříštěný. A místo toho, abychom spolupracovali, tak spolu eh, si navzájem konkurujeme. A to samozřejmě znamená, že jsme stále závislejší na vývozech. Já vím, že o tom budeme hovořit eh, za chvíli při dalším bodu, my jsme tady v Evropském parlamentu přijali, přijali dávno stanovisko eh, Ani Gomez, kde bylo uvedeno, že opravdu nepotřebujeme podporovat obraný průmysl. Musíme se spíše postarat o to, aby země lépe spolupracovaly navzájem. A mě by tady zajímalo, jestli eh, nám je jasné, že nepodpoříme svou obranu tím, že podpoříme obraný průmysl. Ne, my potřebujeme spíše kvalitně dělat tu práci, kterou už teď děláme. A mě by zajímalo, jak eh, vy se k tomuhle stavíte, jak se stavíte k otázce kvality, pokud jde o eh, zlepšení naší obrané schopnosti. Obraná schopnost nejde o to, eh, tam nejde o to mít více zbraní, ale lépe používat ty zbraně, které už máme. A tady se také stavím poměrně kriticky k těm dvěma eh, procentům HDP k tomu cíli. Neustále se o tom hovoří, pořád se vyzývá k navýšení obraných eh, rozpočtů, ale pokud se podíváte na eh, ten fakt, tak když navýšíte obraný rozpočet, tak neznamená, že bude lepší obrana, potřebuje lepší kvalitu, ne kvantitu. Takže tohle jsou otázky rozpočtu a opravdu nám leží na srdci potom ještě další otázky, a sice výzkum. Na to by mělo jít více evropských peněz na výzkumu eh, obrany, ale to znamená, že berete eh, peníze civilní obraně a k tomu se stane velmi kriticky. Teď poslanec Marek Jurek. Děkuji. Využiju této příležitosti a zeptám se na něco velice praktického. Po posledním eh, zasedání Evropské rady eh, se eh, zde měla ničit infrastruktura těch převaděčů ze severní Afriky, těch převozníků. Takže deklarace byla poměrně odvážná, ale realizace si, vytváří, si vyžaduje mandát OSN na takovéto kroky. A Eh, já bych se chtěl zeptat, jestli jste přijali konkrétní kroky hm, a jestli jsme se dostali eh, blíže k zadržení tohohle celého biznesu. Byly tady informace v mezičase na různých výborech parlamentních, že eh, naopak čekáme zdvojnásobení přílivu imigrantů z severní Afriky do Evropy v, během nadcházejícího roku. To všechno vytváří opravdu děsivé vyhlídky a vede to eh, otázk, eh, k otázce o naší důvěryhodnosti. My tady um, ohledně toho, jestli ty naše deklarace opravdu mají být zrealizovány nebo mají být eh, pouze planými politickými deklaracemi. Děkuji. Pan Čeza. Děkuji, paní předsedkyně. Chci především poděkovat panu velvyslanci Popovskému, že nám dnes osvětlil situaci týkající se obrany. Já si myslím toto. Ohledně výzev, který musíme čelit, ať už jsou ekonomické, jak jsme viděli v posledních dních, nech v Řecku, tak dalších výzev, například imigrace. Musíme se zabývat imigrací i tou nelegální a e, Itálie je do tohoto zapojena více možná než jiné země. Eh, pak je tu další výzva jménem terorismus. A eh, vzhledem k tomu všemu je zapotřebí posílit Evropu jak z politického hlediska. Si myslím, že nejlepší odpovědí by bylo mít více Evropy obecně, což znamená více zahraniční společné politiky, která má být svěřena naší vysoké představitelce, tak abychom měli tedy sílu ve společnou zahraniční politiku a abychom také vedli obranou politiku v Evropě. Já jsem od roku 2004 um, ehm, europoslancem a vidím, že to je určitá situace v obrané politice, která nás vede k potřebě, abychom uh, jednali uh, společně, společně čelili těm výzvám, o kterých jsem hovořil. Podívejte se na dokumenty z roku 2013, 14, 15. Chci se vás zeptat konkrétně. Koordinace eh, sil eh, jednotlivých eh, vnitrostátních obraných systémů. Do jaké míry koordinace už jsme došli? Pak už kolegyně hovořila o zdrojích, protože Eh, zdroje jsou implementovány, používají se zdroje na výzkum eh, v oblasti zbrojení a my se tomu věnovat musíme. Nemůžeme žít v iluzi, že všem těm jevům budeme bránit slovy. Ano, já jsem sice pacifista, ale mm, když se podíváme tváří tvář určitým jevům a nebudeme mít eh, po ruce nástroje, velice těžko budeme moci jim efektivně čelit. Co se týče hybridních hrzeb, v Itálii jsme e, zažili velice závažnou situaci. Největší společnost, která slouží tajným službám v Itálii, policii, karabiníkům a další, e, měla e, problém se svými údaji, protože došlo ke vniknutí do jejich datového systému a co se tedy konkrétně dělá v těchto věcech? Já chci konkrétně vědět, co se v těchto všech oblastech děje. A také se chci zeptat na ty mise v Somálsku a Mali. Mají jenom humanitární aspekt? A oni by mohli mít velice významnou úlohu ohledně eh, nelegální imigrace, protože už tam jsou ti lidé a mnozí imigranti ze Somálska, Mali procházejí Afrikou směrem k nám. Takže když už tam máme eh, tyto osoby, a kdybychom mohli to mise věnovat také tomu, abychom čelili nelegální imigraci, protože imigrace nabrala gigantických rozměrů. Takže se vás ptám na tyto velice konkrétní věci. Politiku obrany je nutné posílit. To je jisté. Potřebujeme silnou koordinaci stávajících vojenských sil v Evropě. Potřebujeme tomu věnovat patřičně zdroje. Bohužel ne tak, jak to eh, vidíme. Byli jsme eh, donuceni krátit zdroje i pro ministerstva obrany v našich vnitrostátních eh, rozpočtech. Mr. Karas. Pan Karas paní předsedající Vlastně už bylo všechno řečeno a my všichni vnímáme, že tato oblast se týká týká politiky bezpečnostní, politiky zbrojení, politiky obrany, zároveň ale i politiky růstu a politiky zaměstnanosti a proto se také chci zeptat na věc, která se týká nezávislosti a evropské samostatnosti a důvěryhodnosti. Pokud všechny studie správně chápu, tak cíle, které jsme si dali před více než deseti lety v této oblasti, jsou od toho velice vzdáleny. Na jedné straně hovoříme o posílené bezpečnostní politice a politice vnější bezpečnosti a obrany. Na druhé straně vývoj v oblasti zbrojení a vyzbrojování v členských státech se odehrávají navzájem od sebe nezávisle a subdodavatelé jsou částečně i mimo rámec Evropské unie, tedy uh, na jedné straně kdo si co si dělá, ale tím omezuje nezávislost těch ostatních. A proto se ptám, zda ve všech členských státech eh, probíhá něco jako strukturální či reformní debata v oblasti této politiky. Je zaručeno, že všechna reformní opatření členských států koordinuje Evropská obraná agentura? je garantováno, že každá změna eh, jde ruku v ruce s lepší koordinací? A jaké perspektivy vidíte, a v tom vidím jedinou šanci, vidíte v posílení agentury, tak aby se stala koordinační platformou pro společnost? společnou politiku obrany, zbrojení a výzkumu v Evropské unii. Děkuji. Okay, no other Děkuji. Nyní k dalším eh, dotazům. Já si také udělím slovo. Eh, mluvím. Pane velvyslanče, už eh, určitou dobu tady hovoříme o nezbytnosti koordinace o nutných změnách a nárůstu um, kvality e, fungování e, obraného průmyslu, ale e, zdá se, že ty částky, které dáme na tento cíl v jednotlivých členských zemích od doby velké krize, jsou velmi nedostatečné. Mnohokrát jsme hovořili o tom, že eh, zdroje, které jak členské státy, tak eh, evropský eh, rozpočet dávají na výzkum, by měly být navýšeny. Já bych se chtěla zeptat, jak vnímáte vyhlídky na výzkum a vývoj v souvislosti se společnou obranou a bezpečnostní politikou. Jedná se také o ty přípravní aktivity, čili novou aktivitu. Evropský parlament mnohokrát postuloval, že je třeba více se angažovat ve výzkumu s cílem posílit inovativnost. Také bych navázala na to, co řekl generální tajemník na to Jens Stoltenberg na radě při měně názoru s ním. Mohl byste nám prosím eh, schrnout debatu eh, k výzvám eh, pro bezpečnost Evropské unie a nezbytnosti i jejich bezpečnostních misí, také v kontextu rozpočtu na příští rok, jestli jste o nějakých takových potřebách eh, hovořili. Tak máte slovo, pane Veslanče. Děkuji. Já budu odpovědět německy. Protože jste se mě německy ptali. Ta otázka nového pojetí Evropské bezpečnostní strategie, tady se změnil kontext a v tom je velký rozdíl. Opravdu byly tady jisté pokusy Evropské unie uh, mít novou bezpečnostní strategii. Ale právě vývoj od prosince 2013, tedy válka na Ukrajině, eh, fenomen Daesh, vedli k tomu, že vnímání bezpečnosti se na straně Evropanů změnilo a teď jsou skutečně připraveni pustit se do té debaty na čem, jaký úkol, který má Federica Mogherini, je mít širokou strategii, nejenom bezpečnostní strategie, tedy ne nová verze strategie z roku 2003, jde o nový strategický a politický rámec, který má ona předložit který by se třeba týkal i dalšího rozvoje různých politických nástrojů Evropské unie. A to mm, myslím, že řekla jasně členským státům, hovořila na to téma i v Evropském parlamentě. Jedná se o velice široce založenou debatu. Otázka unijních prostředků, které by byly k dispozici, tady jde v první řadě o výzkum, výzkum a vývoj. Jak by se to přesně mělo financovat, toť otázka, kterou se zaobírá ona skupina osobností. Tam má své zastoupení Evropský parlament. Je to ta konzultační skupina paní komisařka Bingovská a vysoká představitelka, vysokou představitelku. Je to otázka rozpočtu a zprávy toho nového výzkumného programu proto se to jmenuje přípravná akce, protože až to bude oskoušeno, tak se to může stát řádnou rozpočtovou položkou. To by pravděpodobně připadalo v úvahu až v příštím finančním výhledu. O částkách nemohu moc hovořit, protože tady je ta diskuse ještě ve velice rané fázi. Myslím, že začneme, se bude začínat spíš skromně a uvidí se, jak to bude fungovat. Avšak program by měl být formulován tak, aby všechny členské státy mohly zahrnout eh, všechny sféry, i malé a střední podniky do této oblasti zbrojní výroby a výzkumu. Pan Karas se ptal, na větší míru spolupráce v Evropě? Myslím, že je to velice dobrá otázka. Otázka obraz, oblast obrané politiky je oblastí, kde stále dominují členské státy. My jim nemůžeme nic ukládat. Vlastní úkla, úkol agentury EDA je doprovázet spolupráci, umožňovat spolupráci, pomáhat se spolupráci prací, třeba i expertním názorem a tento úkol agentura plní velice dobře, ale členské státy nejsou nijak povinny se agenturou EDA nechat koordinovat a to si ani agentura nikdy nenárokovala. Koncem roku 2014 v listopadu ministři obrany přišli s rámcem, s rámcovým ujednáním, ke spolupráci v oblasti obrané politiky. Není to závazné, spočívá to skutečně na dobrovolné spolupráci, ale v tomto rámci je možné třeba se agentury zeptat, požádat ji o to, aby doprovázela národní strategie, když se třeba členský stát rozhodne sepsat Bílou knihu obrané politiky, tak mu přitom EDA může pomáhat. Tam existuje dobrá výbava na takovou takovouto pomoc. Rozpočet EDA. EDA zůstává skromná, debata roz, o rozpočtu se koná každý rok, je vždycky velice pohnutá a emocionální a čeká nás to opět na podzim tohoto roku. Tak na polské otázky odpovím polsky. Nejdříve eh, k tomu, co se psal pan poslanec Jurek k eh, akcím proti eh, převaděčům eh, nebo pašarákům lidí. Eh, správně jste poukázal na problém mandátu a právní problém, čili ta operace Iona Formet, o které hovoříme, už začala. A v tuto chvíli tedy aktivně probíhá. Na, ve Středozemním moři v tuto chvíli máme čtyři bitevní lodě, které dali k dispozici členské státy. A teď eh, to funguje v rámci takzvané první fáze mandátu, to znamená na eh, volném moři, kde eh, zejména tedy pozoruje. Přechod do další fáze, tedy například zadržování těch lodí, které převážejí migranty eh, si vyžaduje eh, rozhodnutí členských států. A potom eh, ještě probíhá debata teď za hodinu na výboru pro bezpečnost a obranu, na politickém výboru pro bezpečnost se bude jednat, jestli je vůbec třeba rezoluce Rady bezpečnosti nebo ne. Na to jsou tady odlišné názory členských států. Nicméně diplomatická aktivita eh, trvá a v eh, regionálním rozměru vysoká představitelka, představitelka eh, zmobilizovala naše zastoupení v Severní Africe, aby vysvětlila, čeho chceme dosáhnout. Protože to není jediná věc, kterou děláme na, tedy v reakci na eh, nelegální migraci. Je to součást naší odpovědi. Potom hm, tady je činnost OSN. Federica Mogherini byla několikrát v New Yorku, aby to probrala se členy eh, eh, Rady bezpečnosti s generálním tajemníkem. S ním také hovořila v, v Bruselu i v Lucemburku. Byl také na Radě ministrů zahraničí v červenci. A v tuto chvíli se toho konkrétně mnoho neděje Na Radě bezpečnosti musím říci, a e, to je dáno také e, trvalícími e, jednáními mezi jednotlivými libyskými frakcemi, které vede OSN. A poslední dění vedlo k umírněnému optimismu. Náš vyslanec Bernardino Leon, tedy vyslanec OSN, řekl, že všechny frakce by se možná byly schopné sjednotit, pokud jde o národní bezpečnost. Jestli ano, tak to může samozřejmě ovlivnit debatu na eh, Radě bezpečnosti a naše mm, diplomatické kroky eh, trvají a také eh, italský admirál Crentino, který vede tu operaci, jede zvlášť do, nového, do New Yorku, aby se setkal tedy s členy Rady bezpečnosti a se sekretariátu a vysvětlil principy naší mise mm, a odpověděl na veškeré otázky a to bude 30. 31. července, čili ještě před eh, eh, prázdninovou pauzou. A potom pokud jde o náklady, paní předsedkyně, tak to je samozřejmě v rukou členských států. My nemáme eh, žádné povinnosti. My máme povinnosti vlastně z roku 2007, které byly přijaty v rámci Evropské obrany agentury. Tam jde o úroveň společných nákladů, například na výzkum a vývoj. Tam jsme ještě nedosáhli žádného eh, přelomu a nelze to eh, samozřejmě eh, povznes na evropskou úroveň, protože je to výročně v rukou členských států. Hovořil jsem o té přípravné akci, o, tom o těch přípravných krocích k výzkumnému programu. To nemusí být nic velkého rozpočtově tam jde o to eh, přes, eh, především vytvořit možnost financování konkrétního vědeckého výzkumu financovaných, eh, financovaného z evropských prostředků. Zatím byla možnost získat peníze z Horizontu 2020 nebo z rámcového programu na výzkum v oblasti technologií dvojího užití. A v tom se bude pokračovat. Jde ovšem o to, ještě eh, rozjet nějaký konkrétní, eh, velmi konkrétní eh, výzkumný program. Pokud jde o debatu s generálním tajemníkem, tak já jsem sám nebyl na té radě. Ta debata byla poměrně krátká a koncentrovala se na hlavní výzvy. Nicméně má to poněkud často jinou povahu, protože to bývá hodně operativní. Vysoká představitelka a bývá na ministrech obrany a ministrech zahraničních věcí NATO, kde se hovoří také o špičce NATO, která je teď na východním křídle z eh, aliance. A doplňuje to samozřejmě činnost NATO. Pokud se podíváme na evropskou činnost a mise a operace, tak ty mají expediční charakter. My se angažujeme v Africe, v Afganistáně, na Blízkém východu, ale do určité míry je to také výhodné pro NATO, protože od summitu v eh, eh, Itálii se hovořilo o pardon, eh, v, ve Walesu se hovořilo o tedy o tom za, se chce doplňovat s těmi operacemi EU. Moje švédština a italština jsou omezené, takže budu hovořit anglicky. Budu tedy odpovědět na vaše dotazy anglicky. Hospodářský rozměr obraného průmyslu. Máte pravdu v tom, že je to významná oblast obecně evropského průmyslu. Obraný průmysl generuje zhruba 800 tisíc pracovních míst. Nejde tu jen o vytváření pracovních míst, ale je to také e, důležitý prvek. Samozřejmě je tu velký průmysl i malý průmysl, známe, že tu jsou velké světové podniky, ale také celý řetězec malých a středních podniků, které v tom sektoru také působí. A neměli bychom podceňovat jejich relevantnost. Plně souhlasím, že bychom se měli zaměřovat na kvalitu. Když se podíváme na evropské projekty, zejména na ty, které jsou vedeny Evropskou obranou agenturou, ať to satelitní komunikace, drony a nebo další, tak hovoříme o vytváření nové kvality. A také o vývoji toho, čemu se někdy říká evropská autonomie, neboli abychom byli schopni sami v Evropě vyvíjet určité věci, nejen je nakupovat od jiných externích výrobců. Jak tomu je například u dronů a u bezobslužných letadel. Kdekoliv členské státy jsou připraveni takto působit, sami to činí, protože obraná politika je vrna především vnitrostátně. Takže ať už se to týká kyberbezpečnosti nebo námořní bezpečnosti, agentura jim pomůže, ale hlavní eh, tah mají vnitrostátní eh, orgány. Eh, víme, že cíle na to jsou 2% výdajů na Eh, obranou politiku, na obranu. Členské státy se rozhodly například, že urychlí dosažení tohoto cíle, že se budou snažit i dosáhnout co možná nejdříve, ale není tu žádný evropský proces, eh, ve kterém by se o tom diskutovalo. Eh, vzhledem k, Bal- k tomu vývoji v baltských zemích, v Polsku a ve Velké Británii vidím, že se tak děje. Takže se na to můžeme dívat z perspektivy EU eh, pozitivně. Koordinace mezi eh, národními armádami nebo ozbrojenými silami, obranými silami obecně. Tu můžeme jen podporovat. Ano, ta spolupráce zůstává dobrovolná z mnoha důvodů ale povzbuzujeme členské státy, aby tak činili. Nejde o to, abychom nutili nějaký stát, aby nutně pracoval se všemi ostatními, ale tam, kde vidí nějaký potenciál, například eh, pro projekt na regionální úrovni, můžeme mu napomáhat prostřednictvím EDA. A to může být poměrně úspěšné. Jedním z dobrých eh, eh, příkladů je e, v rámci NATO e, v Nizozemsku rozhodnutí e, šesti zemí, které schromáždily své vlastní možnosti, kapacity letecké. To znamená, že pokud některý z těch států chce jet, nebo letět například do Mali, tak mohou využít dostupnou flotilu a je to velice výhodné i ekonomicky. Přesně to je způsob spolupráce, do které bychom měli investovat. Není to nějaká institucionální spolupráce nebo vynucená, není řízená evropskými institucemi. Je to proces eh, vedený samotnými členskými státy. A co se týče eh, kybernetické bezpečnosti a obrany, Náš mandát je omezen v tom smyslu, že tu máme rámec pro kybernetickou bezpečnost v EU, ale e, týká se to operací, e, protože my nemáme žádný mandát pro e, kybernetickou obranu jako takovou v EU. Na to má takovýto mandát, ale to proto, že je obranou aliancí. Eh, takže eh, není tady tato infrastruktura v rámci EU jako taková. Nicméně eh, přivedeme politiku na to, abychom čelili hybridním hrozbám. Zabýváme se i kybernetickou bezpečností v tomto rámci. A potom ohledně našich misí v Somálsku a Mali, Především tam jsou civilní a vojenské mise. Vojenské mise v Somálsku a Mali jsou velice jasné, tam mají školit eh, ozbrojené síly. Somalskou a malijskou armádu. Takže oni tam školí a poskytují poradenství. Ale máme tam i občanské mise, civilní mise, například pro pohraniční stráže, pro eh, četníky v Mali, v Nigeru. Podobně a už jsme rozhodli, členské státy rozhodly, že Eh, tyto kapacity budou použity i v boji proti nelegální migraci. To neznamená, že budeme honit migranty. My budeme eh, chránit migranty v tom smyslu, aby byla respektována jejich práva. Ale můžeme více spolupracovat eh, s orgány v dané oblasti, v, Nigeri, v Nigeru nebo v Mali, abychom umožnili jejich efektivnější působení. Eh, o tom se tolik nehovoří, protože se eh, hovoří eh, spíše o jiných věcech. Například my máme na severu Nigeru, blízko libijských hranic, máme mm, lidi, kteří pracují přímo v terénu a připravujeme tam civilní misi, tam, abychom mohli spolupracovat s policií, eh, s šetnictvem a mohli pomáhat při zvládání těch migračních toků, které přicházejí z jihu. Celý Niger a zóna Sahelu je klíčovou oblastí protože se nejedná jen o pár zemí, odkud pocházejí tito migranti, jako třeba Mali, ale je to velice důležitá transitní oblast, proto potřebujeme s nimi spolupracovat na zvládání migračních toků. A od té doby, co jsme zahájili misi, třeba že jsme teprve v první fázi onoho mandátu, je to jen pár týdnů, tak podle posledních čísel vidíme, že máme poměrně pozbudivé výsledky. Méně migrantů totiž vstupuje na lodě a méně bude tedy docházet snad tedy k méně uh, úmrtím. Uh, pašeráci vědí, že tu jsou Evropané, kteří operují nejen tedy na moři, ale že že tam tedy pracuje i e, Frontex, který se zabývá právě záchrannými operacemi. Děkuji, pane velvyslanče. Jestli ještě máme trochu času pro diskuzi k tomuto tématu a Můžeme tedy umožnit poslancům druhé kolo dotazů. Pokud si přejete, můžete položit nějaké dotazy a já bych se chtěla zeptat pana velvyslance. na ty námořní eh, mise ve Středomoří. Eh, můžete nám, pane velvyslanče, přednést úvahu o způsobech, jimiž jim interpretujeme mandát Rady bezpečnosti OSN a usnesení OSN. Hovoří se tedy o první fázi onoho mandátu a já s vámi souhlasím, že naše přítomnost a naše snaha monitorovat činnost ve Středomoří, tu migranční činnost ve Středomoří, je do určité míry efektivní, že je to nástroj, který do určité míry odstrašuje od této činnosti. Ale je zapotřebí ji sklobit s jinými eh, postupy eh, přímo na místě v Africe a pokud možno musíme velice rychle postupovat a hodnotit, jak postupovat dál v další fázi. Zda na to stačí stávající mandát eh, Rady bezpečnosti OSN a nebo a určitě mm, zda bychom měli usilovat o nové usnesení, novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Eh, dalším tématem nepochybně budou finanční zdroje, protože tu jsou bezprecedentní výzvy, mm, kterým čelíme eh, a ty výzvy pocházejí z celého světa. Je to rozsáhlé působení Evropské unie. Eh, a vidíme, že je tu celá řada plánů, například včetně různých právních řešení pro Kosovo, a v těch všech eh, činnostech eh, se můžeme blížit eh, našim akčním limitům. Jsou tu tedy určitá omezení, například pro námořní činnost, která tato omezení mohou být způsobena prostě naším finančním omezením. Jaká je tedy vyváženost mezi cíly, potřebou, financemi a efektivitou? Paní předsedkyně, já se obávám, že máte pravdu. Silně si uvědomujeme rozpočtová omezení. Otázka financování misí a operací. Eh, tam jsme dosáhli velkého pokroku roku 2013. Snažili jsme se být ambicioznější při eh, revizi mise Atena, ale nepodařilo se to zásadním způsobem rozšířit, spíše byla prodloužena na Námořní operace, jako ve Středomoří, je tedy financována nadále účastnícími se členskými státy. Je tu určitá část společných výdajů, ale ta není tak významná. My se zásadně spoleháme v tomto na členské státy, že poskytnou se prostředky pro EU. Je tu právní nejistota, kterou jsem už také zmiňoval ve znění eh, prohlášení Evropské rady z Dubna. Tam, kde byli velice obezřetní, Musíme eh, si velice jasně stanovit, eh, co budeme dělat, i když na to budeme mít mandát, protože se říká o eh, ničení lodí, nicméně to bylo jaksi zmírněno při té při tom sestavování textu se hovořilo o zabavování a odebírání lodí kde se k tomu vůbec eh, bude mm, přistupovat, ale stále je potřeba autorizaci k tomu, abychom toto mohli udělat, abychom mohli zabavit tu loď a nějakým způsobem eh, ji zneutralizovat. Pak je tu otázka eh, pašeráků. Pašeráci a převaděči musí být postaveni před soud, ať už v zemi původu nebo v zemi, která bude ochotná je přijmout. Je tu určitá podobnost s naší činností u afrického rohu, kde jsme a kde, kde nadále čelíme pirátům a musíme s nimi něco dělat. Proto máme celou řadu dohod o e, transferech těchto osob, kde tedy tyto osoby mohou být souzeny. A něco podobného musíme také vyvinout pro e, imigraci. A vrátím se ještě k rozpočtovým omezením. Vztah mezi rozpočtem a našimi ambicemi ukazuje, že tedy většina našich misí jsou civilní mise, například v Kosovu. A rozpočet, rozpočtová položka na e, bezpečnost a obranu zůstává stejná, nenavyšuje se. Letos to ještě jde, ale je zapotřebí, pokud budeme chtít udělat něco nového nebo změnit rozměry, zvětšit rozměry něčeho, například v Kosovu se to neplánuje, to je prostě jen hypotetická otázka. E, tak kdybychom takto něco plánovali, mělo by to velký dopad na rozpočet. A diskutovali jsme o těchto věcech s komisí, s vysokou představitelkou. Vysoká představitelka o tom hovořila ve skupině e, komisařů pro vnější vztahy, abychom zajistili, že neklesne naše financování pod určitou úroveň. abychom měli určité možnosti výdajů, protože tím bychom zásadním způsobem mohli podvázat naši schopnost eh, jednat v civilní oblasti společné bezpečnostní obrané politiky. A když uvažujeme například, jak už bylo zmíněno, o střednědobé revizi eh, víceletého finančního rámce, tak to bychom také měli zvážit. Děkuji, pane velvyslanče. Chtěla bych vám poděkovat za tuto prezentaci. Ještě jeden dotaz, prosím, paní, pan tam paní Valera. Ještě nejsme u konce. Possibly two things. Uh, one... Bych se zeptal na dvě věci. Za prvé, Zda byste nám mohl říct víc něco o dronech. Víme, že stále víc lidí k tomu má přístup a Víme, že se s tím pojí jistá rizika, různá rizika ohrožení našeho soukromí, ohrožení provozu na letištích. Tedy jsou tady různá nebezpečí z toho plynoucí. Stejně tak se drony používají ve vojenské oblasti. Tak jak to všechno vidíte? A druhá otázka, když jsme hovořili o těch lodích a o tom, jak zvládnout onen velký tlak. Jak to vidíte s myšlenkou kontroly a zvládání? Jaká je tedy ta rovnováha na druhé straně? Je to, že Mnohé země jsou nestabilní a je tam ta velká míra nerovnosti, která vlastně lidi vyhání. Když to nezvládneme, tak jak chceme dosáhnout úspěchu? A paní Valera? Opět budu hovořit eh, švédsky, vemte si tady prosím sluchátka. Řekl jste, že se už tak nehovoří o potápění lodí, ale právě na setkání ministrů přesně tohle bylo tématem a byla to rychlá odpověď na velký problém, tedy že v očích veřejnosti se udělá všechno pro to, aby se potápěly ony lodě, v podstatě to vypadá jako populistická odpověď a podobně to bylo u těch dat PNR. Po útoku v Paříži se rychle reagovalo, tato osobní data cestujících. Byla to rychlá reakce na velký problém, aniž by někdo kontroloval, zda je to vůbec legální, zda je to v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními dohodami. Tedy často máme dojem, že Rada ministrů sice ve velkém chvatu a spěchu se vyjadřuje k těmto otázkám a v očích veřejnosti chce vypadat jako, že dělá něco konkrétního pro ochranu občanů, ale nepřemýšlí se, neskoumá se, zda to všechno je v souladu s mezinárodním právem. To je pro mě jako poslankyni dost problematické pracovat v takové situaci, kdy Rada ministrů přichází s prohlášeními, která možná ani nejsou proveditelná. Prosím, pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji. Nejprve drony. Nemáme speciální politiku pro oblast dronů, možná proto, že je to tak eh, nová oblast. Nemáme no, politiku rozhodně ne ve vojenské oblasti, některé armády drony mají, některé ne. Ale diskuze se vede. Soustředí se na technologii, na rozvoj evropské technologie, tak, aby se vyvíjely drony, pokud se proto rozhodneme to nemá nic společného s využitím, hlavně vojenským využitím dronům. Je tady i druhá stránka věci a to je otázka, kterou si klade komise, jak, využít toho, aby, jak dosáhnout toho, aby využití dronů bylo bezpečné. To souvisí s obecnou otázkou eh, managementu vzdušného prostoru. Na tom se tedy už pracuje ale samozřejmě máte naprostou pravdu, když říkáte, že je třeba podívat se i na dopady v oblasti mezinárodního práva, nejenom v rámci Evropské unie, ale mezinárodního práva obecně. Migrační krize. Vysoká představitelka zcela jasně řekla, že vojenská odpověď je pouze jednou součástí a není to ta odpověď s velkým O. Samozřejmě musíme spolupracovat se zeměmi původu i s transitními zeměmi. Proto se konal ten mimořádný summit na Maltě s účastí afrických zemí v listopadu, kde se o tom hovořilo. A zároveň je třeba přesměrovat eh, eh, naše peníze, které tečou do rozvojové pomoci. Jde tedy o to nejenom potírat chudobu, ale i budovat instituce pomoc zemím, jako je Mali, Niger, aby vyvinuli vlastní soudní systém, aby mohli soudně postupovat proti migračním proudům. Není to tedy věc jenom pro nás, ale eh, je to úkol i pro ně, když eh, mm, už ti lidé jsou v pohybu a dostávají se na moře. A odpověď na otázku paní Valero. Ano, vím, říkalo se, že Spojené národy budou potápět lodě. My jsme to nikdy neříkali. Ono rozhodnutí o operaci bylo opravdu navrhováno s velkou mírou opatrnosti. Hovořilo se tam o té likvidaci, to ano, ale uh, imperativem pro nás je zajistit, abychom respektovali práva migrantů s ohledem na Ženevskou konvenci. A také jsme eh, rozjeli diplomatickou, nechci říct obranou, ale diplomatickou aktivitu třeba v Ženevě kdy jsme hovořili s vysokým představitelem OSN pro uprchlíky, abychom vysvětlili, jaké jsou právní závazky pro naše lidi pod, s ohledem na Ženevskou konvenci, tak abychom zajistili, že budou respektována všechna práva migrantů. Samozřejmě musíme e, zpracovávat legitimní azylové žádosti. Ono je to složité jakým způsobem zjistíte, kdo je migrant, kdo je ekonomický migrant, kdo je uprchlík, který žádá o azyl, ale e, to je přesně důvod, proč potřebujeme spolupráci s dalšími agenturami, s Frontexem, Europolem a chceme posílit své vlastní zastoupení e, v severní a subsaharské Africe. Chceme tam mít styčné důstojníky pro migraci, tak abychom s tímto problémem se mohli popasovat. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče, velice vám děkuji za to, že jste přišel mezi nás. Doufáme, že vás opět budeme často výdat v budoucnosti. V tuto chvíli končí tento bod pořadu jednání a vyhlašuji krátkou, krátkou přestávku. Prosím, abyste tady byli přesně v 10.30, kdy bude začínat slyšení na téma kontroly vývozu zbraní. Bude to velice zajímavé slyšení a prosím, abyste se vrátili včas. Děkuji vám.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

Dámy a pánové, prosím zaujměte svá místa, buďte vítáni nebo znovu vítáni na zasedání podvýboru SEDE, pustíme se do dalšího bodu pořadu jednání a tím je slyšení na téma kontrola vývozu zbraní. Ráda bych přivítala tři mimořádné účastníky tohoto panelu. První je pan Pierre Arnaud Loton, který zde zastupuje SVČ, pracovní skupinu týkající se kontroly zbraní a také vás potom poprosím, abyste nám vysvětlil aktivity vašeho oddělení a umístění v rámci struktury SVČ. Dalším účastníkem je pan Roy Isbister, který nás bude informovat o pohledu nevládních organizací. Zastupuje tady Safer World a třetím panelistou je pan Jan Pie, který zastupuje leteckou, letecký a obraný průmysl, asociaci tohoto průmyslu v Evropě který bude hovořit z pohledu průmyslové sféry. To je také velice důležité v oblasti kontroly zbraní. Právně závazným rámcem pro Evropskou unii je společné stanovisko. Parlamentní podvýbor je povinen předkládat každoroční zprávu Naším zpravodajem je paní Bodil Valero, jen pro připomenutí, a toto slyšení se koná v rámci obecného rámce eh, přípravy na tuto důležitou zprávu. Eh, už nebudu dále hovořit, předám slovo panelistům. Pane Lotonde, nemáte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, také děkuji mnohokrát Evropskému parlamentu za tuto příležitost, abych se mohl představit a představit také práci skupiny COARM abych vám mohl sdělit, v jakém institucionálním kontextu COARM funguje. To je zkratka pro pracovní skupinu na kontrolu vývozu zbraní. Je to jedna z pracovních skupin rady. Víte, že v rámci rady existuje celá řada technických pracovních skupin na různých úrovních, jako tedy Coreper potom Rada ministrů a COARM je jednou z těch technických pracovních skupin zabývající se kontrolou eh, vývozu zbraní. A od přijetí Lisabonské smlouvy tedy takto pracujeme, podobně jako další pracovní skupiny, které se zabývají Afrikou nebo Asií. A e, ty, e, těmto pracovním skupinám předsedají e, osoby z vnější služby. Jako předseda jedna z, tě, jedna z těchto pracovních skupin, které souvisejí se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Diskutujeme a monitorujeme implementaci evropského rámce upravujícího eh, vývoz zbraní. Tento rámec, jak se řekla paní eh, předsedkyně, eh, je z roku 2008 244 její číslo a mm, podařilo se vytvořit tedy kodex chování při vývozu zbraní, který byl přijat v roce 1998. Na základě tohoto etického kodexu nebo kodexu chování můžeme říci, že tu máme tedy stejný cíl společně naší s naší pracovní skupinou a to mm, pracovat na konvergenci, pod, chceme podporovat konvergenci e, při politikách e, vývozu zbraní v EU. To je politika, která se nemění e, od tedy těch prvopočátků a tento je zapotřebí tedy upozornit na to, že tato oblast spadá do vnitrostátní kompetence, ale členské státy mají zajišťovat eh, konvergenci. Je to určitý konvergenční mechanismus. Zůstává to všechno ale v rukou vnitrostátních vlád. Jak je tedy tato konvergence konkrétně podporována? Zakládá se na čtyřech společných kritériích, to je osm kritérií hodnocení, to je minimum, podle kterého členské státy musí hodnotit eh, případný vývoz zbraní. Tímto se pokrývá celá škála zahraniční politiky, ehm, otázek lidských práv, eh, otázek národní bezpečnosti a podobně. To je tedy eh, ta, ten první pilíř a potom to jsou kontrolované eh, produkty. Samozřejmě u zbraní to je jisté, ale, ale nejedná se o zbraně jako takové. Pak se jedná například o přilby, o, o vojenská bojová leta, letadla, softwary, technologie, eh, různé vybavení, zařízení, jejich součástky. To všechno je kontrolováno, pokud je to na seznamu, který je updateován každý rok na základě rozhodnutí kompetentních mezinárodních orgánů. Tím, tím třetím pilířem Eh, je zasedání. Zasedání se koná desetkrát eh, ročně, Korbery zasedá zhruba desetkrát ročně, skoro každý měsíc a členské státy v něm mohou diskutovat o svých hodnoceních bezpečnosti ohledně určitých destinací, samozřejmě eh, s cílem zajišťovat konvergenci. A v rámci Koarmu jsou možnosti si vyměňovat informace. A dalším pilířem je konzultační mechanismus také na základě společného stanoviska a e, případné odepření exportu. Pokud chcete udělit licenci k obchodní transakci, která byla a může se stát, že tato transakce byla odmítnuta jedním z členských států už. Pokud zde byly nějaké dobré důvody eh, k odmítnutí licence v jednom členském státě, eh, tyto důvody by měly být známy i členskému státu, který nyní eh, přeskoumává toto rozhodnutí, aby se mohli rozhodnout, zda tedy u nich také bude rozhodnutí negativní či ne. A na závěr, abych ten obrázek doplnil, Jde nám také o transparentnost, e, to je vyžadováno společným stanoviskem. Členské státy každoročně musí na úroveň EU poskytovat údaje proto, aby mohly připravit a zveřejnit výroční zprávu o vývozu zbraní. To je tedy klíčový nástroj, který se využívá jak už národní parlamenty, Evropským parlamentem, nevládním organizacemi, aby mohli hodnotit na základě těchto kritérií situace, jak tedy byla aplikována tato kritéria v daných konkrétních případech. Eh, vidíte tam eh, nejen tedy, eh, co a jak bylo exportováno, ale také, jaké licence byly odmítnuty a také jsou tam údaje o konzultacích ohledně specifických destinací. Stručně o revizi společného stanoviska. V roce 2008 bylo stanoveno, že po třech letech by mělo dojít k revizi, k tomuto přeskoumání. Došlo to v roce 2012 a ty primární výsledky přeskumu z roku 2012 byly v listopadu 2012 přijaty v závěrech rady a hodnocení členských států podle eh, rady je tedy takové, že to hodnocení je zdravé, že odpovídá cílům podpory konvergence při vývozu zbraní, ale je zapotřebí ještě dosáhnout dalšího pokroku ohledně implementace. Implementace zejména u těch eh, čtyřech pilířů, které jsem se snažil před chvíli schrnout, například u toho odmítnutí, Ehm, licencí, notifikace a konzultace, aby celý ten systém byl více uživatelsky příjemný. V konečných závěrech rady ohledně eh, této implementace o zlepšení eh, tak těmi se zabýváme nyní. To jsou tedy závěry z roku 2012. Přeskum vzal v úvahu také e, smlouvu o obchodu se zbraní ATT. E, víte, že e, členské státy podepsaly tuto dohodu a musí tedy implementovat tuto dohodu a společné stanovisko EU. A my v naší pracovní skupině se zabýváme tím, že tady jsme vytvořili uživatelskou příručku k tomu, aby byly, bylo jasné vedení těm autorizačním úředníkům Eh, aby věděli, jak mohou implementovat eh, jak ATT, tak eh, společnou, společné stanovisko EU. Zde bych mohl ukončit svůj úvod. Tento, chtěl jsem ještě poznamenat, že tento rámec zůstává tedy stejný od roku 2008, není to nic nového, ale do budoucnosti čekáme a přejeme si zlepšit Eh, ten manuál a přejeme si mít eh, lepší, eh, uživatelsky přímější komunikaci s členskými státy a vytvořit platformu, která bude umožňovat lepší konvergenci. Uvidíme, jak to všechno půjde dál a já velice doufám v to, že Evropský parlament společně s občanskou společností a a mm, průmyslem, že budete mít společně možnost promluvit do toho, aby mohlo, do toho, aby mohlo docházet k lepší konvergenci. Děkuji. Děkuji vám, pane Lotone. Jako další první pan Roy Isbister eh, z nevládní organizace Safer World. Thanks for the opportunity. Děkuji vám. A děkuji vám za pozvání. Jak už bylo řečeno, já pracuji pro organizaci Safer World, což je nezávislá mezinárodní organizace. Jejímž cílem je prevence násilných konfliktů a budování bezpečnějšího života. Mojí konkrétní úlohou je, eh, že jsem v čele naší, našeho oddělení pro zbraně, eh, které se zabývá eh, šířením a zneužíváním konvenčních zbraní. Moje dnešní hypotéza, dovoliteli, je, že stávající systém kontroly transferu zbraní nefunguje a nedělá to, co by měl a je třeba ho trochu zlepšit. doufám, že vás přesvědčím o svém argumentu. Nejdříve se podívejme trochu do historie. A dotknu se toho, co říkal už Piano. Pokud se podíváme na historii toho, kam jsme se dostali eh, teď, tak já bych souhlasil s tím, že rozvoj eh, evropského režimu a systému, který teď existuje, je velkým eh, krokem oproti tomu, co bylo předtím. Vrátíme-li se dostatečně do historie, tak tam byla kombinace reality studené války. Toho, že pokud já neprodám, tak prodá někdo jiný. A velice eh, tajnůstkářského obchodování ve spojení, a tohle eh, ve, eh, ve spojení zájemném vedlo k velice nežádoucím výsledkům a vlastně dodávkám například do války Iráku s Iránem. Díky tomu jsme se dostali k dalšímu kroku, kdy se členské státy rozhodly, že tohle není způsob, jak dál a je třeba s tím něco udělat. A došlo tam k posunu k univerzálním pravidlům na základě výsledku nebo eh, důsledku tedy eh, těchto posunů a jednal se o průlom v Evropě. SafeWorld je velkým eh, příznivcem stávajícího systému. Ne toho, jak je implementován v mnoha případech, ale eh, rozhodně těch zásad, o které se opírá. Nicméně ono eh, začíná nemít takový pocit, že je třeba dalšího smělého kroku vpřed. Připomíná mi to připomínku eh, jednoho bývalého eh, představitele KOA, a sice, že kontrola vývozu je cesta a nikoli cíl. Vždycky je třeba zamýšlet se nad tím, kam půjdeme dál. Vývoz podle kritérií, eh, tak jedná se o kritéria, která jsou v zásadě v kodexu etickém z roku 1928. Můžeme se vrátit i k těm kritériím z Lucemburku z roku 91 a Lisabonu z roku 92. Vidíte, že tam vlastně nedošlo k nějakému zásadnímu vývoji těch kritérií od té doby. Nicméně svět a Evropská unie se od roku 1991 nebo 2 eh, hodně proměnily. A otázkou je, jestli eh, ten stávající systém opravdu eh, kopíruje tyto změny. Vztahy mm, v letech 2000, 91 a 2 se, okládal, se opíraly o tajemství vzájemné podezřívání. Tehdy, když se e, představitelé e, setkali, e, dívali se na sebe a nikdo neměl moc co říct, protože tam bylo velké podezření z toho, že když vám dáme nějaké informace, tak vy je využijete. Od té doby jsme se už hodně posunuli. Takže tu dobu ano, byly určité snahy to změnit, vyměňovat si informace, ale eh, spíše eh, jde o to, jestli celý eh, ten svět nezaostává v době, kdy se Evropská unie se snaží nějakým způsobem trochu posunout vpřed. Takže v roce 2008 se stalo závazné to, co bylo schváleno v roce 1998, ale to byl spíš tacustový posun než věcný. A když se dostáváme k revizi tak mě hodně překvapilo, že vlastně ta eh, revize skonstatovala, eh, že to společné stanovisko je dokonale sformulované a není třeba je měnit. A potom jste se posunuli ke druhé eh, fázi, o které hovořil Piano. A v té už určitá změna proběhla, ale byla velmi drobná. Zaměřila se na to, aby Evropská unie se dostala do souladu se smlouvou o obchodu se zbraněmi ATT. Také eh, se tam rozvinuly některé mechanismy ke sdílení údajů, to je, myslím, velmi pozitivní krok, ale pokud jde o ta kritéria, tak tam se to zabývalo v podstatě jenom dvěma kritérii do určité hloubky. A kritérium, eh, které si získalo největší eh, pozornost, bylo číslo 7 o sklání. Tam centrem vlastně bylo zaměřit se na to, jak jiné, eh, členské, jak jiné státy vlastně reagují na eh, evropský systém kontroly eh, vývozu. Zajímavou eh, schodou eh, náhod došlo k tomu, že eh, toto na administrativní úrovni proběhlo během arabského jara. Protože já jsem čekal, že tohle od, poměrně odhalí ty stávající praktiky a povzbudí členské státy k závažnějším změnám. Nicméně k závažnějším změnám de facto příliš nedošlo. Alespoň v eh, administrativní úpravě režimu, ale i v praxi. V roce 2010 8 eh, a čtvrt eh, miliard eur byla hodnota schválených licencí na Střední východ a do Severní Afriky je to čtvrtina celkového objemu. V roce 2013 to, se to zvýšilo 9,5 miliardy eur, což bylo 26 eh, toho celkového objemu, takže to není žádný velký, žádná velká změna. A když to srovnáme s obchodem uvnitř EU licencovaným, který byl 10 a čtvrt miliardy eur v tom též roce, což je jenom o nějakou miliardu víc, ale je to 29% eh, celkového objemu čili ten uvnitř EU oproti tomu eh, na Střední východ, což je trochu eh, překvapivé. A teď eh, po vojenské intervence, intervenci Saudské Arábie do Jemenu, navzdory zoufalé humanitární krizi a některé pochybné taktice dodávky vojenského zařízení, účast, vybavení, Eh, účastníkům saudské eh, koalice eh, pokračují tak jako předtím. A v Británii nedávno byla udělena mm, licence pro ty kobercové bomby, které se používají pro, tedy pro letecké bombardování a další, brzo se má udělat další, takže jak to vypadá? Jak ten systém by měl fungovat? Já vím, eh, že piano se tím hodně zabývalo. V zásadě jsou čtyři kritéria, podle kterých se posuzuje riziko negativních dopadů, například zneužívání lidských práv eh, nebo porušování lidských práv, eh, ohrožení národní bezpečnosti a míru regionálního. Potom jsou tam další čtyři kritéria, ke kterým je třeba přihlednout, jako je e, postoj k mezinárodnímu právu, e, riziko od klonění těch zbraní, poškození trvalé udržená rozvoje a tak dále. Posuzuje se to na základě individuálních případů. Kritérium 6, které se e, zabývá terorismem a mezinárodním právem, tak se to vždycky, eh, vždycky zabývá eh, jako komplexní situací, tak kromě tohoto kritéria 6. A v zásadě by se to mělo uplatňovat univerzálně, to znamená, veškeré příjemcovské země by se měly posuzovat stejným metrem. Je tam další kritérium, asi číslo 5, a to se týká národní bezpečnosti. To je takové eh, permisivní, abychom tak řekli. To znamená, pokud to má pozitivní dopad na národní bezpečnost, tak to může být důvod eh, transferu. Samozřejmě to nemůže převýšet eh, ta rizika, pokud je o regionální mír stabilitu nebo lidská práva. Potom to samozřejmě mm, se to může týkat průmyslových zájmů, ale ty také nejsou nadřazené těm dalším kritériím. Takže eh, se to eh, zakládá na eh, riziku. Jaká je tady možnost, že se něco stane špatného do budoucna? Takže kde se ten systém, nebo kde se děje něco špatného, kde ten systém selhává? Ono to neselhává vždycky, musím říct si docela jasně. Ten systém funguje v radě případů. Já si myslím, že to selhává tak trochu tom ohledu, že je tady krátkodobý přístup k riziku. Zabýváme se tady velice eh, krátkodobými riziky, okamžitými bezprostředními riziky. A eh, přihlíží se k, eh, do značné míry k minulým problémům. Protože riziko se týká jenom toho, co se dělo v minulosti. Já jsem také viděl mnoho případů, kdy eh, nedostatek eh, důkazů znamená eh, důkaz neexistence takových důkazů. Ale kolikrát se tedy schvál transfer na základě toho, že nemáme žádné důkazy o tom, že došlo ke zneužití, ale to je veli, velmi velký kotrmelc k tomu, abychom no, potřebujeme velký kotrmec k tomu, abychom řekli, že něco takového bezpečného potom. Protože mohou být různé informace o možném eh, zneužití a tím je třeba se zabývat, když eh, posuzujeme to riziko celkově. Taktéž jsou tady příklady, kdy se říká, neviděli jsme žádné doklady o zneužití našich konkrétních zbraní v minulosti. V době, kdy eh, došlo ke zneužití podobného podobných zbraní z jiných zdrojů. Ale někdy v tom odůvodnění eh, vývozu se tohleto ignoruje. Příležitostně. Pokud jde o ten krátkodobý versus dlouhodobý horizont, tak to je samozřejmě obtížné. Nicméně arabské jaro je příkladem toho, kdy se tohle značně nevyvedlo. Některé eh, režimy jsou takové hodně křehké, bych tak řekl, které eh, dlouho se tam vyváželo a nic se nedělo tím vývozem. Nicméně šlo vždycky o to, že je tady riziko, že když se tam eh, něco pokazí, tak to bude opravdu katastrofa. A k tomu se stalo. Jakmile ta tvrdá skořápka a praskla toho režimu, tak se všechno rozpadlo velmi rychle. Já jsem hovořil s jedním úředníkem, který se tím zabýval a, a říkal mi, co e, se stane, i když Kadáfi zemře míru milovně v posteli. To jsem si říkal, e, že bude velice zajímavé se tímto zabývat. A viděli jsme, co se stane. Ta kritéria by vždycky měla e, převýšit ty průmyslové a strategické zájmy a to, um, myslím, k tomu se často nepřihlíží. A to zejména ve Středním východě. Potom v jiné debatě eh, s, eh, s jedním eh, úředníkem jsem se dověděl, že někdy přijde licence a pokud je odmítnutá, tak zástupce firmy se obrátí na někoho, kdo je výše v tom rozhodovacím řetězci, na politické úrovni možná, a požádá o politický zásah do toho rozhodnutí. A bylo mi řečeno, že tohle se teď mění. A ta debata na politické úrovni teď probíhá před podáním eh, žádosti o licenci. Takže je tady snaha nejdříve to politicky projednat a potom si eh, úředníkům, co mají udělat. No to má být odlišné v různých státech, ale je to prostě riziko toho, jak ten systém může fungovat. A já neříkám, že to je eh, to špatné odvětví. Doufám, eh, že vás to potěší, když to říkám. Ten eh, průmysl tady si má naplňovat své zájmy, to je v pořádku. Ale stát by měl tyto zájmy vyvážit a přijmout ta správná rozhodnutí. Celkově za to ten systém založený na kritériích eh, obyčejně funguje, když eh, tam nejsou nějaké vyšší nadřazené zájmy. Ale začne se eh, drolit, tříštit, pokud ty ekonomické zájmy i ty stejné strategické zájmy se začnou zvětšovat. Potom přístup založený na kritériích začíná trpět. Strategické a ekonomické faktory jsou někdy nadřazenější v současné době, než byly už dlouhou dobu. Vývoj na Středním východě a v Africe, vztah eh, k Rusku, finanční krize, to všechno vytváří tlaky na jednotlivé státy. A Piano také hovořil o té konvergenci v rámci evropského režimu. Já to nemůžu říct úplně s jistotou, ale mám ten dojem, že konvergence to je teď, eh, je tak trochu trpí eh, vzhledem k té spíše divergenci dané eh, vnějšími tlaky. Některé státy nemají tak eh, významný obranný průmysl pro eh, svůj blahobyt. Prostě nemají tolik vsazeno do tohoto jako jiné státy. Ty jsou pod podstatně větším tlakem, aby vyvážely někam, kam dříve nevyvážili nebo nemohli. Potom je tady také povědomí o těch právně závazných pravidlech. To, to je stále menší. Čím více jdete eh, politickým eh, řetězem nahoru. Často jsem slyšel politiky ve členských státech EU, kteří říkali, že tahle eh, země není předmětem embarga, proto se tam může legitimně prodávat. A tohle rozhodně není eh, to právně eh, závazné stanovisko. Jak to má být? Potom prodej mistrálu ze Francie do Ruska. Myslím si, že ta zpráva, kterou jsme dělali s Gripem, a myslím, že ji máte také v podkladech, se zabývala tím eh, jazykem, který se používá ohledně tohoto prodeje. Francii se nám nepodařilo najít k ni, nikoho, kdo by hovořil o těch společných kritériích. Všechno se to o, eh, líčilo úplně jinými e, slovy. A ironicky, že u, eh, tedy poukázala Ukrajina na to společné stanovisko. Nikdo v EU na ně nepoukázal. A dokonce tady byl případ, kdy Rusko hovořilo o té společné pozici, když se údajně prodávaly tanky z Maďarska na Ukrajinu. Takže eh, jak eh, vpřed? Kde se můžeme zlepšit? Eh, Já už jsem říkal, že se můžeme samozřejmě dívat více vpřed. Podívejte se na Izrael a Gazu, to je takový dobrý příklad. Licenční politika. A samozřejmě různé státy to dělají různě. Některé jsou mnohem přísnější než jiné. Ale byly tady případy, kdy rigoróznost licenčního procesu Eh, roste a klesá podle, eh, tedy spolu s napětím v Gaze. V nestátním sektoru eh, už dekádu říkáme, že jednou se to tam zhorší ten stav. A myslím, že to teď vidíme, že tam narůstá tenze v Gaze. Nevím přesně, kdy dojde k nějakému dalšímu konfliktu, nicméně je pravděpodobné, že tam nějaký problém bude. A dlouhodobě si myslím, že budeme eh, svědky mnohem uniformnější politiky vývozu do celého regionu než do posud. Taky si myslím, že je tady ta myšlenka dvoufázové analýzy rizik. A sice um, připomeňme si uh, pojišťovnický průmysl a pojistnou matematiku. Oni se zabývají pravděpodobností výskytu události a její závažností a z toho eh, odvozují pojisté. A bylo by mnohem užitečnější, kdyby členské státy začaly takto posuzovat ten eh, proces, tedy eh, ten, to rozhodnutí. Protože tam, kde to riziko je nízké, tak to rozhodnutí vyvést může být ano, i když důsledky toho naplnění toho rizika by byly veliké. A tohle všechno by se mělo eh, tedy zohledňovat v tom licenčním procesu. Bylo by také užitečné, kdyby členské státy se začaly zabývat otázkou eh, napomáhání, tedy usnadňování toho procesu. A tady eh, ta smlouva ATT jde o, něko, o něco dále než společné stanovisko EU, protože tam se hovoří o společném o vy, využití tedy těch zařízení a no teď 26, 28 eh, států už eh, ho tedy patří ke smlouvě ATT a eh, tam se hovoří o usnadňování, tedy o napomáhání, naplňování kritérií. Tam nejde o to, jestli se ta daná zbraň používá k porušování lidských práv, ale lidských práv, ale jestli tohle někomu umožňuje takové chování, které zvýší pravděpodobnost porušování lidských práv. V Saudské Arábii nakládání s vězni by bylo jedním příkladem. K tomu, kdy eh, tedy eh, zbraně z EU nemohou být používány k eh, tedy porušování lidských práv, nicméně to vytváří prostředí, které už je problematické z pohledu lidských práv. Nová kritéria. Korupce, to je klasický příklad. Tam já mohu vytvořit korupční kritéria velice snadno. Myslím si, že by to bylo velice užitečné. Například. Tam, kde se počítá s jasným rizikem závažné korupce, tak byste odmítli ten transfer. A to je kritizováno. Vlády říkají, že je těžké prokázat korupci. Ale celé stanovisko eh, společné EU není eh, založené na důkazu, ale na procesu analý rizik. Také to eh, také by bylo dobré tam dát nějaké silné formulace, které by se týkaly celkového systému veřejné zprávy, vládnutí. Teď se to v rámci toho PNR zmiňuji jenom okrajově a když už se to má uplatňovat, tak pouze eh, u těch nejchudších států příjemců. Potom je tady ještě mnohem širší a náročnější otázka a sice otázka politické eh, legitimity, podpory eh, tyranii, nepotismu, despotismu. A sice tady prodej zbraní do eh, státu, který je považován za autoritářský, On se předpokládá, že je autoritářský. A tam to sice eh, podporuje legitimitu a schopnost tohoto státu a jeho sebedůvěru a také to omezuje eh, možnost politického protestu a mírové politické opozice. A to je něco, co je samozřejmě obtížné a myslím, že je třeba se nad tím zamýšlet. Dostáváme se tím do, určitý, do určitého politického prostoru, když se snažíme eh, řešit eh, kontrolu vývozu na technické úrovni. Ale pokud se tím nebudeme zabývat politicky a hledat k tomu určité politické vedení, tak eh, se objeví ty problémy i do budoucna. A to samozřejmě souvisí s řadou dalších věcí. Národní bezpečnost, národní obrana výroba obraných prostředků pro domácí využití a reakce na terorismus, alianční politika, hospodářství země. Bylo užitečné eh, si popovídat o tomto tématu, ale zatím se nezdá, že by k tomu byla nějaká velká chuť. A teď se vrátím k tomu jemenskému případu. Eh, pro, prosím, pane Izbistere, mohl byste se blížit eh, ke závěru? Budete mít ještě samozřejmě druhou příležitost, ale pak bych ráda ještě dala slovo poslancům. Jenom abych ukončil, tak bych se vrátil k tomu jenskému případu a tam je taková závislost na situaci v regionu. Jde o investice, o politiku v regionu. Zdá se, že členské státy jsou jakoby uzamčeny ve své pozici, což samozřejmě podminovává mnoha společná stanoviska. Máte tam eh, ten případ švédsko-saudsko-arabský, memorandum o porozumění mezi Švédskem a Saudskou Arábií a byla tam ta obecná reakce z komerční sféry ve Švédsku, která vyjadřila obavy, že zrušení tohoto memoranda by mohlo mít dopady na širší švédský průmysl a otázka je, zda to opravdu byla pravda, nebo zda to bylo jenom přeceňování toho případu. Je to skutečně to, co členský stát Evropské unie si přeje pro své obecné ekonomické blaho. Může to být potenciálně závislé, tak říkajíc, na milosti prodeje zbraní velice autoritativnímu režimu? Děkuji vám. Děkuji vám a teď pan Jan Pě, zastupující alianci leteckého a obraného průmyslu v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí, že tady mohu být a hovořit na téma exportu zbraní z pohledu naší asociace. Víme, že máme část civilní i obranou, já se budu dnes věnovat té obrané, jenom abych řekl něco o naší asociaci. Máme asi tři sta firem, některé jsou zastoupeny prostřednictvím svých národních asociací. Máme tedy 26 členů z 19 členských zemí po celé Evropské unii. K tématu jako takovému, k tématu exportu zbraní, jak už jsme slyšeli, hodně je to trh zcela jiný než osta- trh ostatním zbožím, je to navýsost politická otázka, která podléhá udělováním licencí i s ohledem na zahraniční politiku té které země. Co se týká exportu zbraní mimo Evropskou unie, tak jednání se přímo často účastní vlády. Uh, a sledují celou širokou skálu otázek národní bezpečnosti a cílů své vlády. Z tohoto pohledu ty zájmy národní bezpečnosti jsou spojeny se zahraniční politikou a v podstatě dominují tomuto průmyslu. Když se podíváme na to, co se za posledních 25 let odehrálo od konce studené války, jsme viděli, že vlády všech zemí, které produkují zbraně, chtěly, aby se tato sféra eh, stala více konkurenceschopnou, aby se neopírala o státní dotace. A to vede náš průmysl k tomu, že exportujeme a naše firmy se snaží exportovat. Když se podíváme na uh, úroveň rozpočtových výdajů v Evropě, tak jsme viděli, že národní rozpočty klesají, zatímco to vede k smršťování výroby a snižování výdajů znamená pro naši sféru skutečnou výzvu, protože roste význam exportu pro naše odvětví, proto abychom mohli ekonomicky prostě přežít. Výzvou je, že nemůžeme vyvážet, pokud nám to národní úřady nedovolí. Každý jednotlivý obchod musí být povolen. Ale myslím, že ve hře je tady víc. Evropská nezávislost také závisí na tom, aby bylo uchováno, zachováno vysoké know-how v této oblasti po celé Evropě a to je opravdu velká výzva, když máme tak málo kontraktů z domácí scény. To opravdu vyzývá k tomu, abychom si položili tu kardinální otázku, jaká je tady politická vůle. Zda Evropa chce mít strategickou autonomii v této oblasti. Pokud si odpovíme ano, tak v jakých oblastech, jaké technologické průmyslové schopnosti k tomu budeme potřebovat a co chceme udělat pro zachování těchto schopností jak jaký význam chceme přikládat exportu v této oblasti. Když pomyslíme na evropskou spolupráci, když se podíváme na tlak vyvíjený na národní rozpočty a na fakt, že pro každou novou generaci eh, obraných systémů, tak je jasné, že je třeba postupovat eh, na úrovni mezinárodní spolupráce. Spolupráce už není variantou, spolupráce je nutností. Ale pokud se nám podaří iniciovat větší míru spolupráce, tak je jasné, že export stále zůstane kritickou součástí, protože jde o to, aby si ten vývoj členské státy také mohly dovolit. Je naprosto kruciální, aby spolupracující partneři si důvěřovali že jeden členský stát nebude blokovat vývoz komponentů jiného členského státu. To je skutečná výzva a řeknu vám něco o praktických příkladech. Pokud se tohle nevyřeší, tak je jisté, že evropská spolupráce zajde na úbytě a to velmi rychle. Členské státy jsou tedy klíčovými aktéry, musí najít cestu, jak zajistí že bude fungovat interní výměna subsystému a že ten životní cyklus spolupráce se bude obnovovat. A teď, když se podíváme na regulaci, export zbraní podléhá národním licencím a reflektuje tedy společné principy, ale když se na to podíváme z pohledu průmyslu, tak eh, vývoz podléhá multilaterální kontrole. A aby věci byly ještě trochu složitější, tak některé členské státy, ne všechny jsou členy stejných multilaterálních režimů a to je pro obraný průmysl opravdu těžký oříšek rozlousknutí. Mnohé členské státy, které jsou členy toho multilaterálního kontrolního režimu, mají ujednání jednoho druhu, mají to zakotvené ve své legislativě, jak probíhá kontrola exportu, to se týká válečných lodí, leteckého průmyslu, součástek a technologií. Jeden z nejdůležitějších aspektů při obchodu je předvídatelnost, jasnost a průhlednost. Kontrolní systémy vývozu musí tyto principy podpořovat. V podstatě je to taková pojistka pro transparentní kontrolu i pro plánování obchodu. Takže pokud se rychle podíváme na globální scénu podle institutu SIPRI, který sledoval období 2009 až 2014, tak uvidíte, že Spojené státy měly 29 globálního exportu, Rusko 27, pak Německo, Čína, Francie 7, 6 a 5 každá z těchto zemí. Tedy tě, ta top pětka pokrývá asi 75 celkového světového exportu zbraní. Spojené státy a Rusko celkem 55 objemu exportu zbraní. Takže tady je to zcela jasné, kdo tu dominuje, jaké jsou tady možnosti pro dodavatele a pro zákazníky. Náš průmysl je multinacionální a operuje v globálním měřítku. A to je věc, která v tomto kontextu opravdu je důležitá z mnoha pohledů. Na jednu stranu fungujeme přeshraničně, máme globální dopad ve svých dodavatelských řetězcích a musíme mít velice přísný etický, eh, přísné etické standardy. To se týká i dalších kodexů chování a etických kodexů. Naši členové členové naší asociace jsou přesvědčeni, že Obchodní etika a integrita mají zásadní význam jak teď, tak i pro budoucnost. Když se podíváme na dnešní globalizovaný svět, tak je potřeba mít etický kodex a je to zcela jasná konkurenční výhoda pro každou firmu, která ho má. V roce 2007 asociace založila výbor pro etický kodex, která sleduje společné standardy. To je dokument s nulovou tolerantní, je to velice přísný standard, který musí být součástí procesu due diligence i při sledování smluv s třetími stranami. Stejně tak máme antikorupční program a tyto společné standardy eh, jsou implementovány ve více než 400 firmách napříč celou Evropou. Chceme jít ještě o krok dál. V roce 2008 s Americkou federací jsme vytvořili Mezinárodní fórum IFBEC, které se týká přesně toho etického kodexu, sledovali jsme společné principy a snažíme se, abychom se prosadili na globální scéně. A teď něco málo o té smlouvě o vývozu zbraní jako takové smlouva ATT. My chceme, my klademe velkou prioritu na kontrolu vývozu. Většina našeho průmyslu má tyto programy, a snažíme se dodržovat všechny požadavky mezinárodního práva i této smlouvy ATT. Ale když se podíváme na globální situaci, na kontrolu exportu zbraní, tak vidíme, že jsou tady stále ještě mezery a je třeba v této oblasti dosáhnout pokroku. Je třeba popasovat se se všemi negativními projevy, které v této oblasti máme. Na to se teď velice soustředíme. Je to také důležité i proto, aby byly stejné podmínky pro všechny účastníky. A proto Evropský průmysl vítá ATT tuto smlouvu a pozbuzení státům, které jsou součástí této smlouvy, aby si vyměňovaly informace o nelegálních činnostech. Věříme, že ETT zlepší eh, podmínky pro kontrolu zbraní globálně a přejeme si, aby e, státy podepsaly tuto smlouvu, aby byla podporována její silnější, e, silnější přistoupení, e, větší zastoupení států v této smlouvě. Jedná se především o vývozu konvenčních zbraní eh, do eh, oblastí, na které je embargo ATT, by tedy přineslo vyšší normy v zemích, které v současné době nemají komplexní kontrolu a pro náš průmysl je to něco velice pozitivního a vítaného. Jako dobrou praxi vlády by měly vést otevřený vládní přístup k připojení se a aplikování ATT a e, obraný průmysl by měl být uvědoměn o nutných regulačních změnách, aby také mohl přispět svými informacemi do tohoto procesu. Stávající e, nehomogenní interpretace této e, smlouvy ukazuje, že pak tato smlouva není stejným způsobem aplikována ve vnitrostátní legislativě. Proto by bylo vítáno naším promyslem, aby se situace sjednotila. Co se týče ATT, důležité je, že je tedy implementována na vnitrostátní úrovni, ale eh, i to, že tedy funguje na vnitro, vnitroevropském trhu. Abych eh, schrnul eh, názor našeho průmyslu, eh, trh se zbraněmi je politický trh, je to věc, co si, kterou si musíme uvědomit a musíme ji mít na paměti. Snižují se výdaje EU, což vidíme za 25 let. Export se stává význačnějším pro e, průmysl a v rámci a je důležitý také pro evropskou strategickou autonomii. Evropská spolupráce závisí na interních transferech mezi členskými státy, to je zásadní, a na globální scéně regulační systém je velice rozmanitý a to způsobuje celou řadu výzev pro náš průmysl. Je tu celá řada eh, různých regulačních rámců, které musí splňovat eh, jedna zakázka. Potřebujeme tedy předvídatelnost, jistotu, aby se ze dne na den neměnily trhy, protože partneři a trhy potřebují změny v dlouhodobém eh, horizontu. Podporujeme ATT, protože je to krok správným směrem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, vážení pánové. A nyní zahajuji debatu a řečníci budou mít následně příležitost ještě k dalším projevům, pokud na to bude čas. Jako první zpravodajka sede paní Valero. Děkuji vám paní eh, předsedkyně, budu hovořit švédsky, takže si počkám, až si nasadíte sluchátka. Vaše příspěvky byly velice zajímavé. Jde o to, a Rodom hovořil, je zapotřebí zhodnotit situaci v té příjemcovské zemi. Jedná se o materiál se specifickým využitím a nyní se jedná o to, k jakému účelu tento materiál může být využit. E, toto musí být známo. A na základě tohoto účelu pak lze říci ano či ne e, k onomu vývozu. Záleží tedy na situaci v příjemcovském státu. Nejedná se jen o použití nebo účelo použití materiálu. Hovořili jste trochu i o Švédsku. Ve Švédsku jsme vypracovali nový návrh zákona týkající se toho, že by se měla hodnotit situace v příjemcovském státu. Eh, ohledně toho, zda je to demokratický stát, či eh, zda je to Eh, diktatura, a tak, abychom mohli pochopit, eh, co se může stát s tím materiálem. A tady se pak jedná o politická rozhodnutí a jako politici musíme stanovit pravidla hry pro to, které země budeme považovat za akceptovatelné jako státy příjemcovské. Nejedná se tedy jen o samotné použití materiál, například pro Saudskou Arábii. Saudská Arábie je země, kde 55 obyvatelstva nemá žádná práva a to je věc, kterou musíme při eh, odsouhlasování eh, zohlednit. Ve Švédsku jsme vypracovali návrh, který jde ještě dál, než je běžné, a dostáváme se do situace, eh, o které hovořil i Pierre, a pak je možná složitější pro některé členské státy pracovat se Švédskem, kde mají e, situaci přísněji e, vymezenou, než je to v tom společném stanovisku. Možná, že by nejlepší bylo, kdybychom z politického hlediska hovořili jasně a e, uvažovali na základě širší perspektivy v tom co máme změnit, zda máme tedy povolit obchodování či nikoli. Hovořilo se také o trzích a o e, průmyslu. Trvá velice dlouho, než se vybuduje průmysl, než průmysl získá přístup na trh. Je to mnohaletá práce často. A Podívejme se nyní na situaci na Blízkém východě, která je velmi složitá. Víme, že část zbraní, které jsme kdysi prodali, se nyní mohou e, obrátit proti členským státům EU. Takže ta situace se mění velice rychle, což musíme zohledňovat. V roce 2008, kdy se připracovalo společné stanovisko, bylo byla určitá situace. Musíme tedy nově vyhodnotit, jak vypadá bezpečnostní situace. Hovoří se o tom, že ve zbrojním průmyslu pracuje 800 tisíc osob a pokud chceme zachovat pracovní místa, eh, tak musí dále tedy fungovat. A proč potřebujeme eh, zbrojní průmysl, obraný průmysl? Je to i proto, aby bránil Evropu pro případ eh, konfliktu je zapotřebí hovořit politicky jasně. Podle mě musíme být připraveni na to, že e, takto je zapotřebí e, zhodnotit průmysl v tom společném stanovisku. Můžeme zohlednit e, bezpečnostní situaci v Evropě oproti tomu, jak to vypadalo v roce 2008. A pak se ještě nemluvilo o další věci a to, jsou, eh, to je zboží dvojího užití. Eh, to jsou výrobky, které mohou být využity na utlačování eh, obyvatelstva v dané zemi. Do jaké úrovně máme mít všechno toto zboží tedy pokryto v daných seznamech? A pak mám ještě další dotaz. Stále více závisíme na exportování, to bylo řečeno, a jsou to navíc citlivé technologie, které byly vyvinuty jednotlivými podniky. No a jak chceme chránit tyto citlivé technologie, pokud tyto produkty jsou šířeny, jak chceme chránit ty technologie eh, ve státech EU, pokud jsme tak závislí na vývozu těchto technologií. Děkuji vám. Jako další pan Galer. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a eh, všem přednášejícím. Dříve bych eh, řekl, že podporuji část to, co říkala kolegyně Valero, zejména také se domnívám, že eh, především musíme eh, mít svůj obranný průmysl k tomu, abychom se sami ubránili v eh, případě nějaké krize. Jak už jsem dříve řekl, v této souvislosti tady není ten argument pracovních míst, protože to bychom mohli odůvodnit i jakékoliv vývozy. Čili pracovní místa, která máme a odborníky, které potřebujeme, to je pro mě takový ten eh, vedlejší eh, zisk, který z toho máme. Ale musíme tady mít určitou analýzu ohrožení. Situace, ve které se eh, nacházíme, má za důsledek, že se musíme bránit a proto máme tady určitý obraný průmysl. A máme také vysokou úroveň strategické autonomie. Do značné míry tedy se můžeme eh, bránit vlastními prostředky. To platí, eh, myslím, nejenom pro ty velké globální výzvy. Tam je eh, samozřejmě spojenectví v NATO nenahraditelné, ale ty věci, které musíme zvládat tady ve svém sousedství, bychom eh, měli být schopni eh, zvládat nezávisle i na strukturách NATO. I když eh, nechceme tady, nebo když nechceme tady žádné veto od členů NATO mimo EU. Potom tady ta Clarity Commonality and, a ten třetí do třetí, eh, ta třetí zásada, to je docela jasné. Je třeba mít jistotu pro plánování v eh, oblasti, eh, kde je třeba hodně investic a odborníků a výzkumu. A politika by se měla snažit tady nedělat, dělat nepředvídatelné změny, neplánovatelné. Potom ještě jedna odpověď, eh, která nepadla na tom obraném summitu. Je otázka a eh, zabezpečení zásobování. Už na posledním obraném eh, summitu ji komise dostala jako úkol, tedy předložit nějaký návrh, ale bohužel jsme se tam nedostali příliš daleko. Myslím si, že tohle může být eh, služitelné, například se eh, změnami v eh, vnitrostátní legislativě. Všechno, co patří k nebo vede k společným evropským misím, i jako pokud je to služitelné s CSDP misemi, tak je jasné, že evropští partneři eh, mohou z tohoto dostat všechno, co požadují. Že by nedávalo eh, smysl, kdybychom si společně tedy něco dohodli a potom eh, nevyváželi partnerům. Pokud je o třetí země, tak tady kromě toho stanoviska společného, které už máme, bychom také mohli se zabývat tou analýzou ad hoc. Například pokud se podíváme na změnu eh, okolností ve třetích eh, zemích, také může dojít totiž k tomu, že budeme dodávat peníze autoritářskému režimu s eh, cílem bojovat proti ISISu. Jsme tady ještě neměli nestátní teroristickou skupinu, která ničí, pustoší celé regiony. A bez tohohle by mě ani nenapadlo oddávat zbraně Iráku. Ale vzhledem k tomu, že tam je tahle situace, a vzhledem k tomu, že my sami nejsme připraveni eh, se pustit do ISISu na místě, musíme ehm, tedy počítat s jinými okolnostmi. A otázkou je, jak tady nastavit společné flexibilní stanovisko tak, abychom mohli eh, reagovat na nové okolnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Kan. Uh, thank you, Děkuji vám, paní předsedkyně. Také bych rád poděkoval našim třem hostům za to, že hovoří o eh, různých aspektech Rád bych slyšel mm, od prvního mm, řečníka, protože vy hovoříte o tom, že dvě, ještě, dvě země ještě nepodepsaly tuto dohodu. E, tomu druhému hovoříte o licencích. Já jsem úplně nepochopil, o jakých bombách hovoříte, o jak, jaký dopad mají tyto bomby na populaci. A já bych rád slyšel od všech tří řečníků vaše názory Ohledně té myšlenky zaměřené na eh, korupci a obchodování se zbraní. Samozřejmě, že korupce není přípustná. V některých těchto zemích třetího světa je to v podstatě tak, že, že ke korupci dochází dál a tyto země mají obrovskou zadluženost a dochází také k utlačování ze strany diktátorských režimů, což v určitém smyslu vytváří celou tu nestabilitu. A pak my se ocitáme tedy e, v této situaci, e, která přinesla největší krizi s uprchlíky a imigrací. Co kdy pamatujeme za druhé e, ohledně středního východu. Miliardy exportů probíhají stále směrem do zemí středního východu. A bylo řečeno, že to je velice důležité pro průmysl, aby tento tok pokračoval, ale, ale e, vypadá to i tak, že dochází k uplatňováním různých měřítek. Některé členské státy jsou poměrně spokojené, že vydělávají miliardy na prodeji těchto zbraní, určitým způsobem se takto odhlížejí od e, tamní populace a podporují diktátorské režimy. Proto tedy hovořím e, o dvojích e, měřítkách a o tom, jak se mm, objevuje v těchto zemích terorismus a tak dále. A za třetí, mm, to navazuje na svou druhou otázku, celé ty současné potíže, v nich v současné době jsme, do jaké míry souvisejí s tím, jak obchodujeme se zbraněmi, eh, se světem. Eh, nehledáme náhodou krátkodobý zisk. Eh, když se podíváme kolem sebe, nehledáme tedy dlouhodobé cíle, takže náš, dlouhodob, náš krátkodobý zisk je, je pak následován dlouhodobou ztrátou. Eh, my tedy takto eh, do Indie a Pakistanu, další zemí vyvážíme tyto obrané eh, systémy. Víme, že to je konfliktní oblast, která prožila tři války, mají tam jaderné zbraně, mají tam obrovské riziko konfliktu. Je, do jaké míry je od nás rozumné, že tuto oblast a tyto země stále více podporujeme zbraněmi? chceme přinést světový mír. Pan Marek Jurek. Bardzo děkuji. Děkuji vám eh, za ty informace eh, a také za eh, inspirativní teze a názory. Pánové, nemyslíte si, že eh, v kritériích, která přijímáme k eh, vývozu zbraní do třetí eh, zemí, bychom měli mít holističtější přístup a méně dialektický. Národní bezpečnost to jsou také lidská práva, často chráněná potenciálně i aktuálně, když dojde k nějakému konfliktu to by měl být eh, zásadní, eh, měl by být zásadní premisa našeho přístupu. Neměli bychom se spíše zaměřovat na to, jak dané vlády a státy se staví ke kolektivní bezpečnosti a ohrožují mír nebo ne? To je zásadní otázka. A na druhou stranu, jestli bychom eh, si neměli mm, více vážit svého stanoviska navzájem. Myslím si, že stanovisko jižanských států v oblasti středozemního, k eh, otázkám středozemního moře by eh, eh, toho by, se měli, toho by se měli držet s všechny členské státy, stejně tak jako stanovisko zemí v Pobaltí k tomu, co se týká Ruska. Nikdy se neměly prodávat mistrály k eh, zemi, eh, která eh, má vojska na území několika jiných zemí cizích. A to byla situace před Ukrajinou. Zdá se mi, že příkazem evropské solidarity má být, abychom vzájemně přihlíželi ke svému stanovisku, tak aby to opravdu bylo rozhodující kritérium. Samozřejmě, když někdo řekne veto, tak ano, ale musíme eh, přilížet k vlastním bezpečnostním zájmům, protože v tomto případě jsou tady eh, zásadní věci, zásadní práva národů. Eh, Rusku se podávaly zbraně, protože se myslelo, že je to země na cestě k demokracii. S jistotou Irán je země, kde je také eh, mnohem eh, konkurenčnější politický systém než eh, v jiných zemích na Blízkém východě, ale přesto bychom neměli tolerovat zpřístupnění systému, které by mu pomohly vyrábět zbraně. Totež se týká Ruska. Uplatňování takových realistických kritérií, která tedy pro eh, vývoz zbraní by nám usnadnili vzájemnou spolupráci. A eh, tato oblast mezinárodní obchodu musí být považována za součást naší bezpečnostní politiky. Všechno, co tady říkám k Rusku, samozřejmě má historický význam, protože rozhodnutí Evropské rady a bohužel eh, samotná tragická válka na Ukrajině otevřela oči mnoha z nás. A o to více si myslím, že e, ten nový realistický přístup by otevřel dobrou perspektivu pro naši spolupráci e, v oblasti obraného průmyslu a obrané politiky. A také e, při řešení eh, situace, kdy zájmy toho obraného průmyslu mohou eh, jednoznačně zasahovat do zájmu jednotlivých členských států a tam musíme být eh, solidární. Děkuji. Děkuji, paní Lezing. Děkuji. Děkuji vám tedy za vaše referáty s řadou těch stanovisek do značné míry souhlasím. Velmi souhlasím. Pokud jde eh, o ten argument eh, pracovních míst, no tak celé jasně. Máme eh, výzkum, který dokládá, že význam obraného průmyslu pro tvorbu pracovních míst je značně nižší, než se obecně tvrdí. Například, že jedna o jeden dolar investovaný do sociální oblasti může vytvořit třikrát více pracovních míst než v obraném průmyslu. A já také spolupracuji s odboráři v Německu, kteří se eh, účastní eh, odzbrojovacích projektů a, projektů a věří, že lidé by eh, mnohem raději pracovali někde jinde, než v obraně, kdyby měli tu možnost. Potom se tady bavíme o kritériích. To je samozřejmě v řadě oblastí velmi důležité a správné, ovšem tady se mi zdá, že je důležitější zabývat se tím, jak a zda jsou ta kritéria realizovatelná. Podle těch informací, eh, které teď máme, eh, existuje tak rozmanité porušování těch kritérií, že debata o změně kritérií eh, sice sociologicky viděno se ví velice důležitá, ale praktické změně docela jistě nedojde. Proto si myslím, že je důležité, abychom se zabývali možnostmi prosazování, abychom se bavili o tom, jaké mezery existují v účinné eh, kontrole zbrojí a jak je uzavřít. A také se musíme bavit o tom, v jakém eh, rámci jednání dochází k porušování, jestli eh, se můžeme bavit o sankcích například. Jestli by to eh, mohlo ty jestli bychom mohli eh, do toho zahrnout eh, nějaké tedy jenom postihnout zisky těch firm. Možná už by se mi nevyplatilo tam vyvážet, když tam budou účinné sankce. A ještě bych tady doplnila jedno kritérium, protože si myslím, že se o něm mluvilo málo, a sice kritérium 8. Když eh, hovoříme o eh, tom, že eh, cílové země exportu je třeba sledovat, tak nejde jenom o bezpečnostní aspekty, ale když se vyložíme to kritérium 8, tak to také znamená, že rozvoj zájmy té konkrétní země je třeba zohlednit, když to správně tedy vyložíme. Nesmí se vyvážet tedy zbraně do zemí, které si to vůbec nemůžou dovolit. Potom je tady otázka dalšího prodeje. To je, myslím, také velmi důležitá mezera, kterou je třeba účinně uzavřít. Potom eh, se tady hovořilo o zájmech jednotlivých zemí, že se rozvíjají, že, že, že, že se odklánějí od sebe. Tam v mnoha ohledech souhlasím, ale musíme se bavit o tom, že se nám eh, oddalují nejenom zájmy eh, jednotlivých eh, zemí, ale jsou tady i mnohé zajímavé protiklady uvnitř těch zemí. Například vím, že účinná kontrola vývozu zbraní mm, stojí na velkém, širokém společenském koncezu v řadě zemí, ale politika jde úplně jiným směrem. On se o tom tak trochu hovořilo. Například eh, zájmy Ukrajiny, pokud jde o, o Rusko. Tady panuje eh, velká jednota, ale pokud jde o Saudskou Arábii, o té už se také hovořilo. A tady se například německá eh, kancléřka vůbec nestydí argumentovat. Někdy už se tomu říká Merklova doktrína, Merklova doktrína že země jako Arábie jsou strategickým partnerem Německa a proto eh, jim můžeme dodávat strategické zbraně. Takže eh, stručně řečeno, myslím si, že můžeme tady hovořit o letčems, ale eh, pokud tady není politická vůle, můžeme se bavit o nějakých pracovních výzvech, ale nemá to smysl. Pokud jde o strategické varianty, vždycky by se ve společnosti eh, mělo debatovat o tom, jaká morální cena tady eh, vždy bude za prosazování určitých zájmů. Obyčejně to nebudou takové společenské zájmy. Čili eh, jakou cenu jsou ty společnosti ochotné platit. Děkuji a teď vám Kieza. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem vám poděkovat, protože dnes ráno jsme vedli velice pozitivní kus práce. S velvyslancem Popovským jsme hovořili o společné bezpečnostní a obrané politice, jak ji posílit na našem kontinentu v Evropě. A věnovali jsme se i konkrétním tématům, jak toho dosáhnout, jak posílit tuto politiku z finančního hlediska závazky EU a také závazky jednotlivých členských států z finančního hlediska jak dosáhnout lepší spolupráce mezi našimi eh, vojenskými složkami a také jak pomáhat těm třem eh, tisícům podniků v EU, aby také posílili bezpečnost Evropě. V tuto chvíli máme následující otázku. Jak monitorovat toto odvětví a to už je druhá polovina dnešního dopoledne a ta velice souvisí s tou první polovinou, protože zapotřebí posilovat bezpečnostní politiku, abychom měli větší kapacitu produkce zbraní, abychom byli schopni chránit svůj kontinent, ale na druhé straně, jak předcházet tomu, že naše zbraně budou palivem pro války které jsou naprosto absurdní a šílené a mohou zabíjet je Evropany. Takže se chci zeptat uh, pana uh, především, jak můžeme uh, lépe, silněji monitorovat export. A co se týče zbraní, zbraně se prodávají zemím, které mají právo nakupovat. Uh, ale pak se odstnou v rukou teroristů v zemích, které některak nesouvisí ani s námi, s našimi demokratickými pravidly. Jak tedy e, dosáhnout toho, že ty zbraně, které například prostřednictvím legitimních licencí nebudou předávány někam jinam? A mám další, můžeme více ukládat zemím e, harmonizovanou aplikaci eh, kontroly exportu. Vidíme, že na to jsou různé pohledy. Máme tedy sílu, nějakou pravomoc na to, abychom tuto kontrolní práci, kterou Evropa musí provádět u takto delikátního zboží. Děkuji. Pan Krasnodemský. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych se chtěl eh, zeptat na něco jiného. Chtěl bych poukázat na eh, vnitřní situaci v Evropě. Rád bych se vás zeptal, pánové, jaký význam má konkurence mezi členskými státy a také mezi firmami s bajarskými v Evropě No. a, udržování nebo obcházení těch eh, zásad pro export zbraní. Vyšla eh, řada publikací eh, ohledně očekávané fúze německé zbrojské firmy KMV s státním francouzským koncernem Nexter. Cílem té fúze, aspoň se to tak říkalo, bylo obejít poměrně eh, restriktivní německé předpisy a získat lepší možnost exportu. Jsou eh, takovéhle aktivity firm eh, běžné, nebo je to způsob obcházení evropské regulace? To je jedna otázka. Druhá otázka. V tomto kontextu jsem četl článek mluvčího pro eh, mm, bezpečnostní a obranou politiku SPD v eh, Bundestagu a, a titulek bylo eh, výprodej německých pancerů do tedy Francie byl, byl mu zabráněno. Čili měl se zabránit výprodej eh, německých eh, obrněných vozidel, tanků do Francie. Čili tam mm, očividně se přemýšlí pořád v takových národních kategoriích. Hovořili jsme tady o společné obrané politice a tak dále. Čili jak byste, eh, mm, pánové, za toto zareagovali, čili ty různé eh, projekty, které mají obcházet pravidla, mohou služit eh, obcházení vnitrostátních pravidel a za druhé eh, často ty eh, silné národní eh, zájmy v oblasti eh, zbrojářského průmyslu a exportu zbraní. Děkuji. A teď já bych také zareagoval na ty prezentace a zeptám se pana Letána. Probíhá tady debata o tom, že možná bude třeba změnit, zreformovat evropský systém eh, kontroly eh, zbraní. Co si o tom eh, myslíte? O stavu té debaty. Co je nezbytné k zajištění větší konvergence mezi globálními a evropskými režimy? A zároveň potom, co říkal pan Isbisters. Vy, bo já si myslím, že když tady budeme hovořit o Tedy eh, ze, budeme vycházet ze eh, eh, stejných argumentů při posuzování vývozu mistrálu do Ruska a vývozu zbraní do, na Ukrajinu, tak si myslím, že se hodně, si hodně pleteme. Tedy uplatňování kritérií, protože u Ruska se dlouho jednalo o agresivní stát, o agresora. A příliš dlouho jsme mlčeli. Pokud jde o prodej stranu, tak tam nešlo o Ukrajinu. Nebo řekl bych nejenom Ukrajinu. Tam šlo o Polsko a o balské státy, o členské státy EU. Velice dobře, eh, věc jasně se o tom mluvilo už před mnoha lety a vy asi eh, lépe víte než já, že to obrovský program. Jedná se o transfer technologií. Velice sofistikovaných technologií. A tady jsme hovořili o, o transferech. A dvou uh, bitevních lodích, ale ono jde o mnohem více a o tom se mlčí. Když hovoříme o kritériích a o nezbytnosti přijímat univerzální kritéria, tak souhlasím, že se musíme tady bavit o autoritářských režimech, ale nejdříve se zabývíme tím, kdo jsou tady agresoři. A snažíme se zabránit prodeji zbraní zcela jasným agresorům. A v žádném případě Rusko a Ukrajina tady nemohou být považovány za stejné státy, protože to tak není. A společné stanovisko tady nestačí pro posouzení obou situací. Když z mého hlediska ta prezentace eh, pana Piva Bylo velmi inspirativní a podnětná. Souhlasím, když říkáte, že obranný eh, průmysl eh, má politicky definovaný trh. A tedy, když hovoříte o nezbytnosti eh, udržet tu strategickou autonomii v Evropě, tak to znamená, že eh, chcete být eh, politicky autonomní a proto musíme hovořit o společném eh, vnímání těch přínosů a příležitostí, ale také hrozeb. A to je to první nadřazené prioritní kritérium pro společné politické jednání. Potom je tady druhý aspekt. Když hovoříme o autonomní eh, strategické eh, mkonání. tak se musíme samozřejmě eh, zabývat národním obraným průmyslem. Znamená to vliv zahraničně politických otázek a názorů na společné všeobecné záležitosti EU. Tak to je. Takže když tady máme většinové stanovisko, abyste tady hovořil o statistikách SIPRy, které jsou neutrální, to jsou pravdivé. To znamená, tak jsme tady viděli, jak moc vyváží Německo a Francie. to znamená, že se prosazují také zahraničně politická stanoviska těchto zemí. No to není tak jednoduché samozřejmě, protože protože jsou tady další, je tady řada dalších kritérií, která je třeba projednat. A to řeknu panu Vizbistrovi. Když si vezmete, když si berete nějaký příklad, tak vždycky se musíte eh, zamýšlet nad tím, že je to politický příklad také. A my se musíme pokoušet tedy e, brát si ty příklady vyváženě. A teď, pánové, ve stejném pořadí, e, jako jste předtím hovořili, pan Leton, pan Isbister a pan Pí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především tu snadnou otázku. Dva členské státy, které ještě neratifikovaly, eh, je Kypr a Řecko. Od nich se očekává, že v průběhu měsíců budou ratifikovat tuto smlouvu o obchodu se zbraněmi. Paní předsedkyně, ptáte se, jak, zasi, jak zajistit konvergenci. Eh, když se na to podíváme z perspektivy rady, cesty by neměly být rozbity. To znamená, že to, co bylo dohodnuto v roce 2012, neznamená, že bychom měli porušovat pravidla, ale že bychom je měli lépe plnit. Je to tedy společné stanovisko, které podporuje konvergenci a jde o to, jak lépe aplikovat ta pravidla, která už máme, způsobem, který bude snadnější, eh, bude schudnější. Jedná se o velice eh, pragmatické řešení. Chceme podporovat eh, konvergenci a je zapotřebí vidět, jak to bude postupovat dál. V následujících letech se tím budeme dále zabývat. Podle závěrů rady eh, víte, že by měly být přijaty velice záhy eh, v tom přeskumu. Víte, takže bude ještě další přeskum v roce 2018, to bude po deseti letech od přijetí společného stanoviska. A tam budeme mít příležitost to hodnotit zda ta e, implementace, kterou jsme prosazovali, e, napomáhá e, lepší konvergenci. Další dotaz byl ohledně našeho doporučení, že bychom měli také hodnotit riziko zneužívání zbraní v cílové zemi a také dopad, který toto může mít na důvěru ohledně režimu, který eh, je v dané eh, mm, příjemcovské zemi. Já si myslím, že eh, určitě takto negativním způsobem lze postupovat, ale ono to funguje i obráceně. Když už jste vláda a máte například bojové letadlo, které vydrží 30-40 let, máte silný incentiv ne narušit si vztahy se zemí, která vám dodává součástky, protože nechcete skončit v situaci, kdy máte za 15 milionů bezvadné letadlo, které stojí na zemi, protože do něj nemůžete nakoupit součástku za tisíc dolarů. Na toto se musíme tedy dívat i z, z této perspektivy ohledně toho velkého zařízení, eh, ať už to jsou radar, radary nebo nějaké platformy nebo bojové eh, letouny, tak ty slouží 30-40 let, ano. Můžeme je zakázat od začátku, ale zase na druhé straně, eh, když je Eh, když ta licence udělena, tak se potom eh, to může reprezentovat jako určitý incentiv vlády, aby ehm, byla v dobrých vztazích. Víte, že eh, Spojené státy jsou velice šikovné v tom, jak dodávat a mají proto velice podrobná pravidla jako příjemcovská země musíte být připraveni na to, že bude docházet ke kontrolám a jako dodavatel musíte být také si jistí, že jste všechno patřičně zajistili ve vašich podmínkách. Jako příjemce musíte zajistit, že zbraně budou použity eh, pro obranu, anebo budou eh, ve vašich skladech a že nebudou použity někým eh, jiným. To je ta skrytá realita za licencemi. My vidíme licenci, a některé z nich eh, mohou být docela spochybnitelné, ale pak, když se podíváte na jednotlivé podmínky, které lze patřičně vyjádřit a specifikovat, tak eh, se v těchto podmínkách lze bránit zneužití a eh, chce, eh, je tedy možné vytvořit takové podmínky, že můžeme mít důvěru v to, jakým způsobem ty zbraně nebo to zboží bude použito. Musíme být připraveni na možné radikální změny podmínek. Eh, a pak je možné z takovéto změny podmínek, že už nebude vhodné dále té příjemcovské zemi eh, dodávat. Jsou tu možnosti eh, pozastavit licence, což je taková střední cesta mezi povolením a zrušením povolení. Navíc celní orgány mohou být instruovány, co nelze propustit například v případě embarga, protože určité licence mohou existovat, nicméně je zde současně i embargo, takže určité produkty nelze propustit. Průmysl je upozorněn na tuto situaci a dostane se mu rady, že se tedy změnila situace a že by licence neměla být využívána určitým způsobem, protože ta licence bude takto buď pozastavena, nebo prostě celnice to zboží zastaví. Co se týče Indie a Pakistánu, Spojené státy nemají licencovací zodpovědnost. Zodpovědnost je na straně eh, národních vlád, že se budou chovat zodpovědně. My musíme dávat zodpovědnost o něm státům. mohou být dobré eh, důvody, protože tyto eh, oba státy eh, bojují nebo mohou bojovat proti terorismu, Indie boje proti pirátům. A když se jedná o zboží, které lze například použít v kašmírském regionu, a tam jsou velice závažná rizika tak e, toto zboží bývá většinou zamítnuto, nebo export toho zboží bývá zamítnut. E, to znamená, že musíme mít záruky e, legitimní bezpečnosti, nicméně může dojít i k odmítnutí licencí do určitých regionů, jako například do Kašmíru. A celá řada transakcí takto bývá zamítnuta kvůli právě těm citlivým aspektům. A potom k těm kritériím. Je tu celá řada porušování kritérií ohledně mm, zbraní. E, musíme rozlišovat e, hodnocení rizik a plnění kritérií e, a je na druhé straně je tu rozhodnutí státu. To rozhodnutí může být spochybněno rozhodnutí státu podle regulérního demokratického skrutinie. A právě proto myslím, že nemůžeme prohlásit, že samotná kritéria by byla spochybnitelná. Je zapotřebí zajistit, že pokud dojde k nějakému spochybnitelnému rozhodnutí, že dojde k určité sankci, eh, konec konců se dostaneme zpátky k demokratickému skrutiniu, eh, protože ty zbraně tedy jsou obchodovány a demokratické orgány kontrolují situaci, mají právo se tázat a mohou také se pak doporučit různé sankce. Silnější monitorování. To je související možnost. Monitorování se odehrává ze strany národních parlamentů. Eh, národní parlamenty monitorují, monitorují rozhodnutí vlád ohledně exportu zbraní. Ano, tak to je. Národní parlamenty se eh, často o tom eh, hodně živě diskutují. Ale v rámci vnitrostátní zodpovědnosti, myslím, že větší monitorování, silnější monitorování by mohlo znamenat také silnější zapojení jak vnitrostátních parlamentů, tak občanské společnosti. A tímto bych ukončil svou odpověď. Děkuji, pane Lotone. Pan Izbister má slovo. Mm, to byla celá řada otázek. Já se pokusím odpovědět na některé z nich. Hovořilo se o kontrole technologií a mnoho řečníků se o tom zmínilo. To je oblast, která je velice důležitá a může být chápána jako důležitější než prostý export zařízení a vybavení, protože se jedná o kapacitu, která má své vlastní dopady. Já Nevidím dostatečné známky toho, že by státy u, u, používaly e, ještě dodatečnou úroveň kontroly. Možná to je u nějakých velkých e, obchodů, kde se jedná o velkou část tedy domácí produkce. A zdá se, že členské státy v tomto případě se něčeho vzdávají, aby e, mohly dosáhnout Eh, daného eh, obchodního cíle. A to je eh, zajímavé v kontextu smlouvy obchodování se zbraněmi. Já jsem o tom hodněkrát mluvil. Každý obchod, který se týká technologického transferu do země, která nepodepsala ATT, měli bychom kolem toho hodně hluboce diskutovat zda tato země by měla také náhodou se stát eh, eh, signatářem ATT. Eh, vidím určité známky toho, že hm, toto už se někde objevuje a když hovořím s úředníky, tak mi říkají, že hm, očekávání, že by se to dělo, není příliš realistické. Bomby pro Saudy. Jedná se o bomby používané k kobercovému eh, náletu eh, z bojových letounů. Eh, a víme to, že tyto zbraně byly použity v Jemenu nebo se to aspoň plánovalo, protože když se podíváte na nákup a dodávku, najednou je tam mnohem větší poptávka po tomto druhu zbraní, takže došlo k tomu, že byla udělena licence a slyšeli jsme, že řada licencí je zvažována a pravděpodobně projdou tyto licence. O tom bychom museli hovořit, ale eh, později. Co se týče pracovních míst, hodně argumentů o pracovních místech a exportu zbraní využívá chápání ekonomiky z 19. století, neboli pokud nebudou tato pracovní místa, ekonomická aktivita totálně zmizí a to je velice rudimentální pohled na ekonomiku protože eh, ten kapitál a pracovní síla budou hledat místo, kam se přelít. Eh, to je eh, základní ekonomická poučka. A pak je možné vytvořit třeba i více pracovních míst, protože se uvolní kapitál a pracovní síly, které se používaly v obraném průmyslu. Tím nechci říci, eh, že z kterého se to bude týkat, neprojde eh, obtížnými časy. Eh, například, když je někde v místě silná zbrojní továrna a byla by zavřena, tak to může způsobit velice nepříjemnou situaci ale nemůžeme říci, že pokud by nedošlo k nějaké dodávce, nějaké, nějaký obchod by selhal, takže by zmizela pracovní místa natrvalo eh, v dané lokalitě. Eh, nevládní organizace hovoří o tom, že eh, mnoho států v Evropské unii neberou kritérium číslo 8 dostatečně vážně. Ten rámec tomu také moc nenapomáhá, protože bohaté země říkají chudým zemím, co mají dělat. Eh, eh, na to se pohlíží jako na nějaký koloniální postoj, ale ono to eh, je mnohem složitější. Například Německo a Česká republika objednalo hodně Eurofighterů a pak se rozhodli, že mm, si nemohou dovolit. Tak Eh, to neznamená, že eh, by se předalo eh, něco od, chudých, od bohatých chudým a že, že by něco šlo od rozumných k nerozumným. Ehm, a pak nemohu hovořit úplně o všem, tak se zmíním ještě o něčem jen ekvivalence prodeje do, zbraní do Ruska a do Ukrajiny, no to jsem úplně nemyslel. Já jsem chtěl poukázat na ironii, že se prodávají zbraně do Ruska, ale byla to Ukrajina, která poukázala na to, že máme společné stanovisko. A každý těch případů je odlišný. A pak Rusko na druhé straně hovořilo o tom, že EU pomáhá Ukrajině v tomto smyslu, takže e, ano, je zapotřebí aplikovat kritéria při prodeji na Ukrajinu. Um, on more Větší míra konvergence. Jenom abych se věnoval jednomu bodu, který zmínil pan B. Jde tady o uh, zbraně některých členských států, kde dochází k monitoringu. Spojené státy mohou ten monitoring dělat, mají na to i politické páky, zatímco jednotlivé státy Evropské unie něco takového nemohou dělat a nemají až takovou kapacitu na ten monitoring. Třeba Česká republika, neumím si představit, že by sama rozhodla, že bude monitorovat. To je nereálné, ale pokud se k tomu rozhodne všech 28 členských států, že budou mít společnou politiku v oblasti monitoringu a navážou spojití, spojení se spojenými státy, tak si myslím, že to bude daleko realističtější vyhlídka, která by měla povzbudit členské státy, aby tak postupovaly. Omlouvám se, pokud jsem na některé otázky neodpověděla, ale je to z důvodu času. Pan P. Děkuji, paní předsedkyně. Jako mý předřečníci, ani já nebudu schopen odpovědět na všechno, ale pokusím se to schrnout z pohledu Mm, své branže. Za prvé, ta pracovní místa, která tu byla zmiňována docela často, já řeknu, že to není otázka pracovních míst. Na to naprosto souhlasím s tím, že o tom by se tady hovořit nemělo. Máme tři, tři tisíce firem, zhruba milion pracovních míst, polovina z nich civilní sektor, polovina obraný sektor, to je tak zhruba, jak to u nás je. Um, a za druhé, co v těch třech tisících firmách eh, není zahrnuto, to je 8 tisíc subdodavatelských firm. Takže když hovoříme, ono je to 4-5 tisíc pracovních míst, je to spousta dalších pracovních míst, která jsou v těch subsodavatelských firmách. Takže ty obrané technologie z tohoto pohledu nejsou nic špatného. Opravdu je to uh, základ pro evropskou bezpečnostní a obranou politiku na evropské národní úrovni. Je tady velký dopad, přelívá se to do oblasti civilní i medicínské. Jsou to opravdu špičkové technologie v mnoha oblastech, ale zadrhel je e, někdy v exportu. Komu vyvážíte a jakým způsobem to činíte? Z pohledu průmyslu je to tak, že bychom neměli eh, nemělo, neměla by dominovat ta otázka jenom proto, že jsou s tím spojená pracovní místa. O čem to tedy všechno je? Co by mělo být zmíněno? Když hovoříme o kontrole exportu, tak jde o to, že bychom, že často vybereme jednu věc celé té mozaiky a té se věnujeme. Já bych byl rád, abychom to viděli v širším kontextu, co se v té globální perspektivě děje. Situace na světě bude za deset let úplně jiná, než je dnes. A my někdy příliš se opíráme při rozhodování do budoucnosti o to, co vidíme v zrcadle minulosti. Měli bychom se snažit pochopit, co přijde a z té perspektivy se rozhodovat. Co tedy vidíme, je eh, růst výdajů na zbrojení. Když se podíváme za deset let, eh, v roce 2012 to kleslo, teď to zase roste. Když byste se podívali na americká, americké údaje, tak vidíte, že to roste. To znamená, jde tady o to, že se v všech regionech vydává víc, to je, platí pro roky 2013 a 2014. Ve všech regionech světa se na tyto technologie vydávalo víc peněz. Nejde o to zaškrtit ty rozpočty na příštích 25 let, když se podíváme na evropské výdaje, tak tady došlo asi k 60% poklesu v téhle oblasti. Když se podíváte, jak Evropa využívá peníze, jak je opravdu utrácíme, kolik se vrací do technologií, do eh, vývoje, rozvoje, tak to je pětina. Takže jaký je objem toho trhu pro průmysl? Zhruba je to 35 miliard eur. Takže podívejme se na globální scénu společné evropské výdaje, to je 15 společného trhu. A když se podíváme na úroveň průmyslu v Evropě a Spojených státech, tak tam je to alespoň dvojnásobná cifra v procentu, procentech za to ve srovnání s průměrem Evropské unie. Takže v konečném efektu je to 8 až 10 globálních výdajů na obrané technologie a my se snažíme eh, dosáhnout dominance v tomto sektoru. Jak to tedy udělat? Takže myslím, když se díváme na to, jak si vedou ostatní země, jak je to s výdaji na výzkum a vývoj. V roce 2007 to spadalo pod EDA. V roce 2007 země BRIC v této oblasti utratili stejně jako všichni Evropané dohromadě. V roce 2015 země BRIC vydají třikrát víc než evropské země, třikrát tolik jako Evropa. Za sedm let k tomu došlo, takže vidíme, že dochází skutečně k posunu Eh, evropské síly, politické síly a také to povede k tomu, že dojde k posunu v technologickém vývoji. Ta technologická krajina se určitě bude proměňovat a to bude vyvíjet tlak na firmy, takže to vnímání bude takové, záleží na tom, jak, s jakou firmou hovoříte, ale mnozí, mnozí ředitelé by vám řekli, že uh, že akcionáři jim často říkají, proč zůstáváme v tomhle sektoru, v Evropě žádný trh není a ty rozvíjející se trhy, ty ambiciozní trhy mají svůj vlastní obraný průmysl, takže my jsme v podstatě na tom dolním konci toho řetězce, ale z dlouhodobé perspektivy, pokud nebudou peníze na rozvoj a vývoj a výzkum, tak jak nakonec budeme operovat na globálním trhu, když se podíváme na budoucí konkurenceschopnost. A za druhé, ten tlak ze zdola nebo z podlahy nahoru, tak tady je ta přetahovaná o mladé inženýři, o mladé inženýry do toho či onoho sektoru. Oni si řeknou, proč já bych šel do této sféry, půjdu někam, kde je to zajímavější. Takže já si myslím, kdyby se diskutovalo o tom víc ze, široka, tak export je jenom z jednou částí této oblasti. Jde tady také o strategickou autonomii, jak chce Evropa uchovávat svoje schopnosti, jak chce definovat, kterou kapacitu uh, technickou, průmyslovou, vojenskou kapacitu chce uchovat, co má v budoucnosti dominovat. O tom by se mělo diskutovat samozřejmě s pohledem na celosvětový vývoj a z tohoto pohledu export je jenom z jedním z nástrojů, je mnoho dalších důležitých nástrojů, než by se v té debatě mělo hovořit. Takže když se vrátíme k některým přímým otázkám, zda Evropa jako taková je konkurenceschopná s dnešním přístupem. Samozřejmě, že jsou věci, které bychom mohli v Evropě udělat, abychom posílili svou konkurenceschopnost. Jde tady o chování zákazníků, je to fragmentovaná situace, s níž jsme tu konfrontováni. Jde tady i o propojení rozpočtových procesů, harmonizace vojenských požadavků, i když máme 28 zákazníků v Evropské unii, Neměla by ta akvizice být tak rozstříštěná. chtěli bychom, aby členské státy se združovaly, aby ty akvizice byly spojené. Ano, to je konkurence pro průmysl a průmysl by to e, přivítal, byly by tam vítězové i ti, kdo prohrají, ale průmysl je na takovou tu debatu připraven. Jde tady o to, že to by, to, to by přispělo k rozvoji průmysl ten rozvoj nepřijde z nějaké politické, nějakého politického impulzu, ale bude reagovat na požadavky zákazníků. My jsme hovořili o obraných systémech na dlouhou dobu, bohužel málo. Tady je taková politická mezera mezi tím, co říkáme, a mezi tím, co příslušné orgány členských států skutečně dělají. Z této perspektivy viděno tady zazněla ještě jedna otázka. Zda se snad soustředíme příliš mnoho na krátkodobé cíle při exportu do jednotlivých zemí. Tady bych řekl možná ano, v tom smyslu, že když se podíváme na to, co průmysl jako takový dělá, jak jsme byli přinuceni změnit svou orientaci, když se musíte přeorientovat, tak samozřejmě hledáte trhy, hledáte své zákazníky, hledáte odbyt, hledáte peníze a tam se pak vydáte. Samozřejmě musíte dávat pozor, aby to bylo v souladu s vládní zahraniční politikou, abyste na to dostali příslušná povolení a budujete vztahy a to trvá léta, léta, roky a léta. To je věc, kterou nezměníte přes noc, když eh, vás najednou někdo nutí přesměrovat se do země, kde nemáte své zákazníky, pak se vede strategický dialog, jak přistoupit k té autonomii. Nám jde o to, aby průmysl přežil. Jde nám o holistický přístup, takže eh, holistický přístup dialogu my velice podporujeme. Samozřejmě je třeba i bojovat s korupcí, toto také bylo zmíněno. Už jsem to řekl ve svém úvodu. To je eh, velice věc, na které nám záleží. Podpoříme jakýkoliv boj proti korupci, jakýkoliv boj za transparentnost. Nejde tady jenom o průmysl, jde tady i o, i o index korupce v jednotlivých státech. Záleží na tom, jak se chovají zákazníci, to je věc, která eh, se také nesmí přehlížet, jak je to na straně zákazníků. V případě korupce prohrávají všichni. A musím říct, že členové naší asociace velice silně bojují s korupcí. V podstatě musíte mít na to vypracované svaly, abyste s korupcí mohli bojovat. Průmysl má své vlastní procedury, co možná není vidět v té zprávě, kolik licencí bylo poskytnuto do jakých zemí, kolik exportů kam šlo. Musím říct, že tam určitě se vedou diskuse v rámci FIDEM, zda Eh, když přijde požadavek z nějaké země, tak se diskutuje o tom ještě vůbec, než se požádá vláda o licenci a jsou mnohé případy, kdy si ty firmy sami vystaví červenou, i když by třeba dostali od vlády to povolení, tak si řeknou, ne, ne, to je příliš riskantní, tam je příliš velká korupce, do toho ani nepůjdeme, ani o tu licenci žádat nebudeme. Takže ten proces opravdu je velice živý. A teď ještě nějaké porovnání s tím, co dělá Evropa, s tím, co dělají Spojené státy. To není férové srovnání, protože víme, že ty předběžné podmínky jsou na obou stranách jiné, ale když máme ambici být takový, jako jsou Spojené státy, tak tam dochází k posunu ekonomické a politické síly a zároveň ta ambice je zůstat lídrem na globální scéně v oblasti globální bezpečnosti. A za třetí, oni uznávají, že je to všechno otázka technologie, vojenské kapacity. A když si to převedete, tu společnou bezpečnostní politiku do amerických měřítek, tak všecko je to otázka technologie. Jak zajistíte, abychom byli uh, dostatečně technologicky schopní, jak podpoříte ty ambice. A z tohoto pohledu oni mají ambici zajistit, aby příští generace technologií byla vyvinuta ve Spojených státech. Měla by to být jasně řečeno, kde je klíčová kapacita a měla to být nezávislost na jiných regionech tohoto světa. My zdůrazňujeme tedy, jakou kapacitu potřebujeme, co je pro nás klíčové, kde nechceme být závislí, co můžeme sdílet a s kým to můžeme sdílet a kam se tedy vydat. Ale je tady strategie, abychom podporovali politické ambice a to je v podstatě ten celoevropský kontext, kterého se nikdy ještě nedostává. Děkuji. Děkuji ještě bych se chtěla zeptat na jednu další otázku. Možná, že to nesouvisí úplně s eh, kontrolou vývozu zbraní. Zdá se, že eh, Řecko mezi ženskými eh, státy je docela, nebo bývalo, mm, poměrně prominentním eh, zákazníkem pro nákup eh, zbraní, jak, jak z vnitřku EU, tak z eh, vnějšku navzdory krizi. Jak jste se k tomu stavili jako um, průmysl? Vím, že se to financovalo ne komerčními úvěry, ale přes banky je to něco jiného, ale jak se uh, staví tedy uh, průmysl k situaci v uh, Řecku? Jsou nějaké hlasy, které například by prominuly dluhy? Zatím u, a zde jsem neslyšel debatu ohledně toho, jestli e, Řecko by bylo lepším nebo ne tak dobrým zákazníkem jako jiná země. Čili z mého pohledu jsem zatím nic takového neslyšel. Hmm, a není tam, nebyla žádná jiná taková debata. Dámy a pánové, tím jsme uzavřeli mm, naše dopolední zasedání. Bych poděkovala všem třem eh, našim eh, panelistům mm, za komplexní, nesmírně zajímavé prezentace. Děkuji vám za rozpravu a prosím přijďte i dnes odpoledne, kdy budeme mít společné zasedání s AFETem k zamezlým konfliktům a, a bezpečnostní situace na východě, takže prosím, buďte tady. Aha, a a